Dobrý den, dámy a pánové, zaujměte prosím místa, zahájíme schůzi našeho podvýboru. Myslím, že pan Obilsky byl jeden z iniciátorů tohoto slyšení a přidá se k nám co nejdříve. Takže předmětem našich diskusí s kvalifikovanými partnery je posilování dimenze lidských práv a demokracie v rámci Unie pro středomoří. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že tuto diskusi vedeme v období obrovského rozvoje a vlastně událostí v Gaze, takže si myslím, že to vysvětluje také nepřítomnost zástupce Národního výboru pro lidská práva z Egypta kterého jsme pozvali na tuto schůzi jako spolupředsedajícího za Unii pro středozemí, který zde bohužel dnes dopoledne nevíte, protože víte, že eh, schůze v tomto rámci jsou zmrazené v současném době. Nicméně budeme prohlubovat tuto diskusi, dáme slovo zejména paní Napolitano, která zpracovala v rámci parlamentu zprávu. Hlasování o ní bylo odloženo kvůli situaci v Gaze, nicméně je naplánováno na 18. února, pokud se nemýlím. A v tom usnesení, které bude navrženo pro hlasování 18. února, hodně zdůrazňuje právě posílení demokracie a lidských práv na euroregionální úrovni v oblasti Středomoří my bych zejména se snažíme pochopit propojení mezi mechanismy vyplývajícími z barcelonského procesu, kde jsou určité nástroje, které všichni dobře známe, se byly tedy zavedeny v perspektivě posilování lidských práv a demokracie a potom spojení s novými opatřeními Unie pro středomoří, která se zaměřují zejména na velké regionální projekty, právě podíváme se a budeme se snažit pochopit, jaké inovace je možno provést pro zvýšení efektivity, pro splnění tohoto cíle, který nás zde dnes spojuje. A jednak pokud se týká prezentace těchto cílů, dávám tedy slovo paní Paskvalíně Napoletáno. Po ní bude hovořit pan Dupla Lamoral, který je ředitel eh, východní a jižní středomořské úřadu, potom pan Emerson, kterého bych také ráda pozdravila z Center for European Police Studies a pan Michel Tubiana, který je člen výkonného výboru Středomořské síně pro lidská práva a generální tajemník platformy nevládní Euromed. Takže dávám slovo paní Pasqualině Napoletáno. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste právě připomněla, tak příští týden se v Bruselu bude hlasovat o zprávě Evropského parlamentu, který se týká právě té Unie pro Středomoří. Víme, že v současné chvíli Pokud jde o nové instituce uvedené v, v dohodě, tak jsme ve slepé uličce. Jako obvykle Evropský parlament konstruktivně přispívá k této problematice s cílem dosáhnout konsistentní politiky. Pokud jde o nás, tak jsme zdůrazňovali zejména tu skutečnost, že tyto vztahy mezi Evropskou unii a jednotlivými zeměmi středomořské oblasti patří spíše do složitého rámce, tím spíše, že hovoříme o partnerech, které, kteří se mezi sebou velice liší. Máme v podstatě různé nástroje, které vedle sebe existují. Jsou to nástroje, o kterých ještě přesně nevíme, zda se budou vzájemně propojovat, aniž by eh, se vzájemně určitým způsobem se omezovali. Tento text, ten název Unie pro Středomoří, zahrnuje v sobě a nahrazuje v podstatě barcelonský proces a nové iniciativy v rámci pařížského samitu z 14. července loňského roku. A potom tam bylo rozhodnutí ministru zahraničí v Marseille. To bylo rozhodnutí rady. Předtím jsme říkali, nebo se říkal, mluvilo o barcelonském procesu. A potom o Unii pro středomoří, tak to by se ty věci daly kvalifikovat v dnešní době. Unie pro středomoří určitým způsobem nahrazuje ten předchozí text, ale působí to určitý problém. Proč? Protože barcelonské aky stále platí, je stále aktuální. Víme, že máme rámcovou dohodu, která spojuje země Evropské unie s určitými eh, středomořskými zeměmi. A tato dohoda je založena na dokumentu, ve kterém se uvádějí tři země a také je tam uvedený systém financování jednotlivých programů. A toto všechno je uvedeno v rozpočtu Evropské unie. To všechno je rozděleno, rozloženo potom do regionálních, podregionálních, bilaterálních programů a tak dále. Nesmíme také zapomínat na politiku sousedství politiku sousedství právě vůči zemím jižních oblasti. Hovoříme spíše o bilaterální politice na základě akčních plánů. Samozřejmě s určitými podmínkami, které je nutno splnit. Jsou to podmínky jako například dodržování lidských práv, stát, právního státu a tak dále. Tato politika je také stále platná a stále aktuální. Jaká je tedy přidaná hodnota té Unie pro Středomoří? Ta Unie pro Středomoří v podstatě přináší něco konkrétnějšího k těm jednotlivým politikám. Co, co to vlastně přesně znamená? Těmito novým, na základě těchto nových programů a díky vytvoření toho sekretariátu, který má na starosti koordinaci, řízení a zavádění těchto programů, se zaměřujeme na regionální politiku s větší regionální integrací. To znamená mm, něco, co je více mnohostrané. Je to v podstatě politika, která kotví svou samou podstatou v, ve středomořské oblasti. Také hodně zdůrazňujeme hospodářskou integraci, ekologickou, strukturální, s celou řadou akčních plánů a konkrétních programů eh, v této oblasti Středomoří. Pro všechny tyto iniciativy financování však nebude pouze evropské. Financování bude i dvoustrané, bilaterální. Což znamená, že myšlenkou je, že jižní partneři se budou finančně účastnit na zavádění těchto programů Stejně tak jako jednotlivé státy Evropské unie, ale také bude tedy, bude tedy současně evropské a soukromé financování, soukromé financování, které vítáme samozřejmě. Pokud toto financování bude se integrovat do rámce těch eh, plánovaných programů. Někteří lidé si kladou otázky, proč nemůže komise řídit tento proces tak eh, z části je to způsobeno samotnou povahou toho financování. Proč? Protože Evropská komise je zde pro zprávu rozpočtu Evropské unie, ale není zde proto, aby zpravovala soukromé peníze. Dále se tam zapojují také instituce do toho politického dialogu. Do současné doby v rámci toho barcelonského procesu instituce nebyly kódovány. Já hovořím hlavně o spolupředsednictví. Spolupředsednictví, které vlastně řídí, na jed, zajišťuje na jedné straně Egypt pro ty partnerské země a potom na straně Evropské unie jsou záležitosti složitější. Zdá se, že Francie bude nadále zajišťovat toto spolupředsednictví eh, prostřednictvím pana Sarkozyho, ale pravděpodobně parlament předloží pozměňovací návrh, kde bude žádat o radu, aby zajišťovala větší kontinuitu v, tomto, v této reprezentativitě Evropské unie a budeme očekávat, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a dá větší stabilitu a vnese více jasnosti do zahraniční politiky Evropské unie. Kodujeme také všechno to, co ovlivňuje summit a také schůze ministrů zahraničních věcí, samozřejmě pro všechny země, které se účastní této unie. Sekretariát má takovou operativnější úlohu. Toto všechno je samozřejmě velmi dobré. Evropský parlament zdůrazňuje určité protiklady, to je pravda, ale potom provádí nebo zdůrazňuje také určité pozitivní procesy. V podstatě zde existují, existuje v současné době skutečné, reálné partnerství hmatatelné, protože země Evropské unie a země Středomoří se účastní těchto institucí. Já si pamatuji na zprávu, kterou jsem měla na starosti v rámci předchozího legislativního oblasti, eh, období týkající se partnerství. Tam jsme se obrátili na komisi a radu a požádali jsme je, aby se, skuteč, se vytvořili skutečné instituce, protože se nemůže provádět skutečná politika, neexistují-li instituce. Na pařížském summitu se hovořilo o otázkách lidských práv, právního státu, to jistě. Nicméně je jasné, že všechny tyto instituce, ať již je to summit, hlav státu, sekretariát, schůze ministrů zahraničních věcí a tak dále, nemají skuteč, jim, že jim skutečně příliš neleží na srdci ty otázky lidských práv a právního státu. V podstatě mezi Amnesty International dal, nebo další instituce se vlastně poslali dopis, který právě zdůrazňuje tyto konkrétní záležitosti. V důsledku toho však se nicméně nezdá, že by politický dialog opravdu zdůrazňoval tyto otázky a kladl je do popředí. Dále my jako poslanci Evropského parlamentu jsme kritizovali kritéria, která používá Rada a z části i komise pro rozvíjení roz, vztahu s některými státy, mám na mysli například Izrael a Maroko konkrétně. Zdá se, že tyto otázky právního státu, lidských práv, svobody nejs, nepatří k hodnotícímu procesu a nejsou jeho součástí. A v podstatě došlo ke zvýšení o 60 izraelských eh, zařízení v, na západním břehu Jordánu v roce 2008, což vlastně je flagrantní porušování mezinárodních práv, ale ne, nebylo to součástí hodnocení. Pokud jde o Maroko, je tak, tak je také zajímavé, jakožto země, pokud se týká rozvojení lidských práv, právního státu a tak dále. Tam je takový skrytý konflikt, který existuje v západní Sahaře. Již mnoho let je obtížné najít řešení tohoto sporu, ale je zde hovoří se zde o otázkách lidských práv. Ostatně minulý týden delegace Evropského parlamentu tam jela a při této příležitosti zjistila, že to téma je opravdu nesmírně složité právě z hlediska lidských práv, ale také z hlediska životních podmínek té minority. Takže skutečně tento Nicméně tento projekt není součástí hodnotícího procesu pro ten upgrading. S několika kolegy jsem měla příležitost se účastnit schůze se zástupci Evropské komise, kteří mají na starosti jednání o asociačních dohodách pro Líbii. Líbie je také samozřejmě velmi zajímavá. Tito úředníci z komise nám řekli, při této příležitosti, že v rámci těchto dohod se upřesňuje to, že stílíme stejné hodnoty a stejné záležitosti související se právním státem. Nicméně si myslím, že by bylo lépe se vyhnout tomu, abychom to jasně takto vyjádřili. Měli bychom být upřímnější, měli bychom říci, že nás zajímají vztahy slíbí nezávisle na otázkách právního státu a na vývoji situace. To je trošičku směšné v tomto kontextu, tak jak je to vyjádřeno, protože se domnívám, že je riziko, že vlastně skutečně už potom ten obsah bude budou pouze prázdnými frázemi. Řekněme tedy pouze tolik, že Evropská unie nemá v úmyslu pomáhat při rozvoji právního státu, protože pokud Evropská unie kdyby to chtěla udělat, tak by se musela vlastně mít k dispozici určité důvěryhodnější instru- nástroje a důvěryhodnější instituce. Protože v současné době toto ustanovení související s druhým bodem asociačních dohod nikdy nebylo nějakým způsobem odsouzeno ze strany Evropské unie. Akční plány, se kterými souvisí celá řada podmínek, nikdy nebyly spochybněny a nikdy nedospěly k nějakému tedy spochybnění. A vlastně za, za, zapojuje se do tohoto hodnocení také celá řada nevládních eh, organizací a také to vyplývá ze studie, který zadal Evropský parlament. A všechno to dokazuje, že ty věci neprobíhají tak úplně dobře, jak by měly. Takže se domnívám, že je dobré, abychom udělali určité hodnocení, abychom byli čestní, abychom se podívali na to, jak budeme postupovat do budoucna. Může to mít pozitivní dopad na situaci? V současné době mohu musím říci, že na základě výsledků, když se na ně podíváme, tak mám určité pochybnosti. Toto ustanovení o článku 2 asociačních dohod stanoví určité věci. Nicméně my, my všichni víme, že podle evropských zkušeností je to, po, došlo ke změnám pouze po úplné integraci, alespoň pokud jde o ty země, se kterými jsme udržovali vztahy. Takže kromě této plnoprávné a právoplatné integrace se nebude nic dít. Takže znamená to, že buď v těchto zemích proběhnou skutečně mm, revoluce nezávisle na Evropě, zde myslím zejména na Latinskou Ameriku, ale kromě toho můžeme říct, že Evropská unie a její nástroje slouží pouze velmi málo k tomu, aby se určitým způsobem změnil ten vývoj. Nezapomeňme však na to, že máme parlamentní schromáždění Euromed. které vlastně patří do barcelonského procesu. Musíme se tedy podívat na to, jakým způsobem toto schromáždění se začlení do této nové struktury. Máme také další zkušenosti v tomto oboru, zejména hovořím o zemích východní Evropy. Možná, že jsme nebyli schopni udělat totéž pro arabské země. Možná, že jsou tam určité předsudky z naší strany, které tomu brání. Uh, Možná se domníváme, že to, co se děje v zemích arabského světa, není srovnatelné s tím, co se děje nebo událo v Evropě. A takže nejsme schopni zohledňovat a určitým způsobem měnit vývoj v těchto zemích. Když tedy hovořím o těchto zemích, tak můžeme říci, že se podílejí na určitých mezinárodních dohodách, určité charty byly podepsány a tak dále. To znamená, že dochází k částečné integraci do mezinárodního společenství a na základě toho se možná můžeme dívat, jaké hodnoty skutečně reálně sdílíme, nikoliv abstraktně. Takto jsme postupovali například u zemí východní Evropy. Na Radě Evropy jsme získali, se nám podařilo dosáhnout dohody o lidských, úmluvy o lidských právech. A právě s těmito zeměmi nemáme žádný společný právní akt. Právní akt, který by upřesňoval tu skutečnost, že máme nějaké společné hodnoty. Proč? Protože ustanovení článku 2, které je převzato do těch dohod, je v zásadě evropské ustanovení svou podstatou. A v těchto zemích to nepovažují tak, že se jedná o něco, co by jim bylo vlastního. Někde se možná cítí poněkud ohrožení, protože parlament na základě určitých usnesení se vyjádřil v tom, kterém smyslu, ale všechno to je určitým způsobem spochybňováno o tom rozhodnutími rady. Nicméně jsem jim říká, ne, ne, neznepokojujte se, naše vztahy jsou dobré, jsou pevně podložené a tak dále. Já se domnívám, že se musíme snažit vytvořit určitý rámec, který bychom skutečně sdíleli s těmito zeměmi a to reálně. Uh, tak aby také měli určitý pocit odpovědnosti vzhledem k těmto vztahům, sdílené odpovědnosti, a to jak z jedné, tak z druhé strany. V té naší zprávě zdůrazňujeme tu skutečnost, že budeme potřebovat pevnější nástroje, pokud se týká zastoupení občanské společnosti a jejího strukturování. Požadujeme, aby se dala větší váha schůzím sítí eh, Středomoří s občanskými společnostmi. Protože je to je vlastně něco, co je skutečné a co probíhá již po mnoho let. V těchto zemích ostatně již mnoho let existují odbory, jsou, je tam svět podnikatelů, také feministická hnutí, takže musíme se snažit poskytnout určitou strukturu konzultací těmto jednotlivým združením. Například požadujeme, aby se vytvořil určitý středomořský hospodářský a výbor. Jak jsme již mnohokrát zjistili, tak podnikatelé a odbory jsou často dopředu před politiky vlastně, protože v politickém světě se často omezují na určité nacionalistické vize, kdežto podnikatelé a zaměstnanci, odboráři jsou daleko modernější v určitém slova smyslu. A takže by bylo potřeba se skutečně pokusit eh, dát jim větší hlas těm, kteří zastupují tuto občanskou společnost. Jako schnutí bych tedy mohla říci, že skutečně ta situace je hodně složitá a poměrně zmatená. V současné době všechny instituce Unie pro středomoří jsou určitým způsobem zmrazeny kvůli tomu, co se děje v pásmu Gaza. Pokud jde o Evropský parlament, tak máme v úmyslu pozitivně přispět k tomu, abychom oživili to hnutí. A totéž platí pro naše parlamentní schromáštění, které také významně přispívá. Děkuji, Pasqualino. Pasqualina nám skutečně vyjádřila mnoho myšlenek, jak bychom mohli pokročit v tomto procesu. Nyní dávám slovo komisi, takže pane Dipla del Moral, abyste schrnul a vyjádřil se k situaci a k mechanismům, které vidíte jako možné a využitelné, tak abychom byli efektivnější v šíření lidských práv a demokracie v tomto regionu. Uh, Děkuji mnohokrát, dobré ráno. V první řadě bych chtěla poděkovat vašemu podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu, paní Flotr, předsedkyni, že jste zorganizovali toto veřejné slyšení. Také bych chtěl poděkovat paní Napolitáno za její práci, že připravila zprávu, která se týká partnerství Evropské unie a Středomoří. Jak jsme slyšeli, tak se o ní bude hlasovat 18. února. Z tohoto důvodu a z jejich slov vyplnuly určité otázky a problémy, které musíme řešit. V červenci roku 2008 v Paříži se měly 43 hlav států, jednotlivých vlád, jednak z Evropské unie i ze Středomoří, kteří se dohodli na tom, že podpoří úspěšné prvky barcelonského procesu tím, že podpoří tři věci. Jednak posílí naše vzájemné vztahy, eh, posílí je na úroveň summitu čelních představitelů států, eh, vytvoří instituce a za třetí přinesou skutečné výhody, které jsou hmatatelné pro občany v tomto regionu. A myslím, ta poslední ehm, část chybí. Evropská komise nejen přivítala výsledky tohoto summitu, ale také se velice aktivně zapojila eh, do prohlášení eh, nebo do vytvoření daného prohlášení Eh, které vzešlo z tohoto summitu. Myslíme si, že to je důležitý způsob, jak dále postupovat v tomto partnerství. Konečné prohlášení, které bylo jednomyslně přijato všemi partnery, poukazuje na tom, že musíme sdílet eh, odpovědnost, posílit eh, demokratický pluralismus, musíme se také zapojit do politického života, musíme podpořit lidská práva a zásadní lidské svobody. Paní Napolitána také říkala něco o hodnotách, že sdílíme, ale jednu věc bychom měli říci, že tento politický cíl skutečně zapadá do barcelonského procesu, čili je to stejný cíl, který byl stanoven v barcelonském procesu. V Evropské komisi aktivně chceme posílit doložku um, o ochraně lidských práv prostřednictvím evropské politiky sousedství a také vytvoření Unie pro Středomoří. Myslím si, že je důležité, abychom zdůraznili, že tato unie vzešla eh, s partnerství mezi Evropskou unii a Středozemím. Jsou to činnosti, které jsou nesmírně hodnotné. Eh, říkal jsem, že multilaterální rámec se zaměřuje na lidská práva, ale je tedy málo mechanismů, které nám pomáhají naplňovat tyto cíle. Čili musíme mít konkrétní postupy. Z naší zkušenosti víme, že nejefektivnější eh, sledování do lidských práv a jak jsou dodržována je právě politika partnerství, která je založená na asociačních dohodách. Dovolte mi, abych použil příklad, který také přednesla paní Napolitáno, to je případ Maroka, země, eh, která už je v následné fázi evropské politiky sousedství. V první řadě bych chtěl říci, že evropská politika sousedství není pouze bilaterální, protože ty cíle jsou stejné. Je tady určitá politika konvergence, máme určité hodnoty, eh, ekonomické cíle, které se musí eh, naplňovat, také úroveň eh, života spolu s evropskými občany. Čili tyto nástroje jsou velice podobné ve všech těchto případech. V případě Maroka, což je asi nejvíce rozvinutý případ nových cílů, je to nová fáze evropské politiky sousedství. Eh, v tomto případě se zaměřujeme především na lidská práva a chceme postoupit o něco dál. Maroko má určité aspirace, chce vstoupit do určitých umluv spolu s Radou Evropy, čili máme tady konkrétní kroky, které směřují k tomuto cíli. Evropská politika sousedství a její akční plán vyžaduje určitou odpovědnost v oblasti politického dialogu, naplňování základních práv, například právo na schromažďování, právo na eh, svobodný projev, eh, soudy a podobně. Čili eh, to je otázka, kterou musíme řešit s našimi partnery. Musíme posílit eh, dialog v oblasti lidských práv nejen s našimi partnery, ale musíme také vytvořit eh, podvýbory, musíme mít podvýbory s Libanem, Libanonem, palestinskou samozprávou, Izraelem a dalšími zeměmi. Chceme posílit a zlepšit práci těchto podvýborů. Už jsme měli první setkání Eh, s palestinskou samozprávou a to samé chceme udělat s Izraelem. Tato setkání musí pravidelně eh, se podívat na pokrok v této oblasti, musí se zaměřit na implementaci akčního plánu eh, evropské politiky sousedství právě v oblasti lidských práv. Loni v Dubnu jsme dělali celkové hodnocení implementace evropské politiky sousedství a zjistili jsme, že tyto politiky přinášejí pozitivní výsledky, ale musíme udělat ještě mnohem více. Další kvalitativní změna v naší práci je ta, že nevládní organizace jsou také konzultovány předtím, než se setkají ty podvýbory pro lidská práva v jednotlivých zemích. Také eh, máme pomoc eh, eh, místním obyvatelům prostřednictvím evropských nástrojů pro lidská práva což jsou různé finanční prostředky, ale jsou se také projekty z evropské politiky sousedství. Věříme, že jednotlivé asociace i organizace musí být posíleny, musí se zapojit do tohoto procesu, aby provedly reformu, také musí poskytovat nejrůznější služby v oblasti eh, eh, občanských práv, lidských práv, ekonomických práv a tak podobně. Došlo k pokroku například v oblasti soudní reformy nebo eh, veřejné zprávy což se velice úzce pojí s lidskými právy. Nicméně eh, ten obrázek je mnohem pestřejší, především co se týče občanských práv. V některých zemích tohoto regionu máme vážné obavy, jsou zde problémy, které se týkají eh, trestu smrti, lidé nemají možnost například eh, uplatňovat právo na schromažďování, nevládní organizace mají problémy, aby získali finance ze zahraničí, potom také e, aktivisté za lidská práva mají problémy, některé organizace byly zrušeny. Někde není možné e, mít právo na svobodný projev, blogři jsou například e, uvězněni, máme také případy nejrůznějších porušování práv žen, dětí, mučení a podobně. Čili Otázka například svobodných voleb také není plně naplňována, také zde nejsou naplňovány mezinárodní standardy. Z tohoto důvodu musíme pokračovat spolu s členskými státy, s Evropským parlamentem, musíme věnovat pozornost otázkám eh, demokratického vývoje lidských práv v našich partnerských zemích. Navíc, co se týče podvýboru pro lidská práva na našich setkáváních, Evropská unie neustále nanáší otázku lidských práv na nejrůznějších setkáních v našich partnerských zemích. Navíc vyslovujeme určité obavy, které se týkají naplňování lidských práv prostřednictvím diplomatických kanálů, veřejných prohlášení. Chceme, aby byla naplňována naplňovány veškeré závazky, požadavky, také jsou zde určité závazky, které vyplývají z akčních plánů. Naše politika v této oblasti je také patrná v tom, že strategické dokumenty notlivých členských státech za eh, roky 2017 až 2013 se zaměřují na tuto oblast. Bude docházet k revizi, k střednědobé revizi eh, těchto dokumentů. Opět je zde dán důraz na naplňování základních lidských práv eh, v této oblasti. Především je dána priorita tzv. indikativním programům pro léta 2007 až 2010. Chceme podpořit další vývoj demokracie a lidských práv. Pochopitelně tuto prioritu chceme neustále naplňovat i v budoucnosti. Toto je naše zcela zásadní oblast, kde musíme jednat. Dovolte mi, abych se nyní obrátil na multilaterální perspektivy, což je vlastně cíl také dnešního slyšení. Myslíme si, že multilaterální um, kontext je velice důležitý. Musíme tímto způsobem řešit právě velké výzvy v oblasti lidských práv a musíme posílit eh, fungování občanské společnosti. Eh, musíme posílit eh, dialog s nejrůznějšími nevládními organizacemi v nejrůznějších oblastech. Věříme, že občanská společnost musí být posílena prostřednictvím lepší interakce s jejich parlamenty a s vládou. Například to je důvod, proč komise podporuje platformu nevládních organizací v tomto partnerství, také sítě v občanské společnosti v rámci eh, konkrétního balíčku. Také věříme, že bychom měli posílit eh, fungování místních, regionálních aktérů. A tento vývoj musíme posílit eh, programem rozvoje dalšího dialogu. Opět jsou zde principy dobré vlády, musíme implementovat trvalé udržitelný eh, rozvoj pro eh, městské oblasti. Například eh, respektování lidských práv v případě bojování proti terorismu nebo posílení místního dialogu, kdy dochází k výměně nejlepších zkušeností v průběhu voleb. Nejen spolu s partnery, ale snažíme se to zajistit také s Arabskou ligou. Co se týče Eh, regulatorní reformy musíme zajistit politický pluralismus. Například eh, české předsednictví a komise eh, má organizovat summit, který se zaměří na tyto otázky. Budou tam zástupci občanské společnosti, akademici, eh, další odborníci. Tento seminář přijal nejrůznější doporučení, které vyvolávají právě velké obavy. Jednak je to boj proti diskriminaci, dále je to boj proti terorismu, také je to záruka spravedlivého procesu. Roku 2009 Unie pro Středomoří vytvořila program, který také byl spoluvytvořen komisí. Chceme dále rozvíjet tato témata na regionální úrovni. Pochopitelně je obtížné najít eh, spolu hodně společných jmenovatelů, kde jsou nejrůznější a velice odlišné výzvy a problémy, ale to nesmí být určitá omluva, abychom neřešili právě otázku společných hodnot a demokracie. I když došlo k určitému zastavení eh, činností v našem partnerství, což je eh, dáno egyptským eh, vývojem, tím krokem, tak Euromed, ministři Euromedu se loni v Marseji v listopadu rozhodli, že budeme věnovat velkou pozornost eh, právě rozvoji otázek lidských práv eh, v této oblasti, jak už bilaterálním, tak multilaterálním kontextu. Je to důležité pro naše další kroky. Je důležité, abychom sledovali, co se tam děje jinak z obecného hlediska, ale také z hlediska konkrétních eh, věcí. Víme, že to je společná snaha všech evropských institucí, nejen snaha komise, je to pochopitelně také velice důležité pro Evropský parlament. Děkuji mnohokrát panu Dupla del Moral a nyní dávám slovo panu Tibianovi, generálnímu sekretáři nevládní platformy Euromed, který zdůrazní význam těchto aktivit v rámci Unie pro Středomoří. Takže prosím, pane Tuviano, kdybyste nám mohl uvést, jak vidíte zapojení institucí, posílení spolupráce a posílení role nevládních organizací v tomto procesu. Na začátku, paní předsedkyně, bych nejprve poděkoval za to, že jste nás pozvala. Také bych rád řekl pár slov o obecném kontextu, tedy platforma, síť pro lidská práva, je jejím členem je uznávaný jakožto institucionální partner evropských institucí a musím říci s podporou zejména komise, které tímto děkuji za tuto podporu. I když ten výchozí bod byl výsledkem barcelonského procesu, tak naše role jakožto nevládní organizace je takové poněkud méně optimistické posouzení situace lidských práv a demokracie a pokroku, kterých bylo dosaženo v této oblasti. Hodně se zde hovoří o zemi té, toho regionu, to znamená Maroko a Maroko samozřejmě, i když jsou tam určité kritiky, ale uh, nezávisle na otázce izraelsko-palestinského konfliktu. Tam došlo k určitému spoždění nebo z hlediska lidských práv, určit, a z hlediska správného, dobrého řízení a demokracie, tam ty výsledky nejsou tak ještě dokonalé. Je to tedy, vychází to z barcelonského procesu a politika asociačních dohod nebo politika sousedství neumožnily právě zde, alespoň se o to domnívám, to domnívám, výrazným způsobem zlepšit situaci z kvalitativního hlediska. Ale skutečnost, že se poskytly počítače, vyškolili se soudní úředníci v této oblasti, to je samozřejmě správné, ale pokud se týká o nevládních organizací, tak situace tam úplně dobrá není. Takže ten problém není pouze z kvantitativního hlediska, ale také z kvalitativního hlediska, pokud se týká rozvoje norem demokracie, řekl bych těch prováděných norem tedy v oblasti demokracie a lidských práv. A to tím spíše, že dochází k určité regresi místa vyhrazeného občanské společnosti ve většině těchto zemí. Jsou tam ti bojovníci tedy za lidská práva, kteří jsou pronásledováni, často kontroly, mimořádně výrazné zákazy činností, i včetně těch činností, které jsou podporovány Evropskou komisí. Dochází tam k fyzickým útokům, k, uvěz, k trestům uvěznění. A když tito militanti jsou například ve Francii, nedávno jeden z těchto přátel byl strávil dva roky, byl odsouzen na dva roky vězení, protože podporoval určité odboráře, kteří vznesli oprávněné požadavky. Je jasné, že na tomto území nezdílíme tu vizi a jsme trošičku zklamáni tou situací. A do toho všeho v tomto rámci vlastně přichází Unie pro středomoří. Já nebudu opakovat eh, zrod toho, jak vlastně tato unie vznikla v první fázi, protože to všechno se in zapojilo do barcelonského procesu, bylo potřeba dojít k dohodě s komisí a určitě díky těm diskusím a jednáním, která se vedla mezi členskými státy Evropské unie, zejména to bylo Německo a Francie, ale i další, tak ta Unie pro Středomoří se zapojila do barcelonského procesu. Za to samozřejmě můžeme pouze přivítat, protože barcelonský proces má své výdobytky, zejména v oblasti politiky sousedství a hodnocení politik, které se provádějí a stálo se nám důležité začlenit Unii pro středomoří do tohoto procesu. Na základě toho jsme si klademe velké množství otázek. Nemáme žádné předem stanovené soudy na, o, o určitých ekonomických plánech týkajících se rozvoje, trvale udržitelného rozvoje nebo životního prostředí. S tím vším můžeme souhlasit, i když je potřeba, aby v určitém okamžiku si evropské instituce položily také otázku o sociální situaci v těchto zemích a elektiv ekonomické plány možná nejsou tou jedinou a nejlepší cestou. V první fázi dochází k určité dichotomii. Na jedné straně je zde tedy Unie pro středomoří, potom je zde parlament, komise, kteří příliš nevěděli, jak se k tomu všemu postavit. My jsme zdůrazňovali, že to, ten zbytek, to znamená dobré, dobrá vláda, demokracie, lidská práva, to jsou věci, které vlastně spochybňují určité snahy zakladatelů Unie pro Středomoří. Připomínám, že skutečně bylo velmi obtížné mm, další, provádět další iniciativy. V současné době je to všechno zmrazené kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu. A, a podle toho, co všichni víme, tak je všechno zmrazeno, doslovně všechno, včetně. Čili klademe si zde velké množství otázek. Ještě jsme nepochopili, jaké místo zde mají otázky demokracií, lidských práv a dobrého řízení v Unii pro středomoří budou se tedy dále vyjadřovat prostřednictvím politiky sousedství, nebo jsou to výdobytky barcelonského procesu, které budeme rozvíjet paralelně s hospodářskými a sociálními projekty a jaké máme prostředky dialogu s těmito státy? To znamená, že od vzniku toho spolupředsednictví občanská společnost narazila na určité odmítnutí své přítomnosti v rámci Unie pro Středomoří, alespoň na konferenci istambulské kde tedy předsednictví platformy, které bylo nesmírně aktivní na istambulské konferenci se sítí Euromed pro lidská práva. Byla to debata, která trvala téměř celý den, zda ji budeme zastupovat nebo ne. A nakonec bylo lepší, abychom se vzdálili z té schůze, aby ty věci byly jasnější. Je jasné, že budeme dlouhodobě narážet na problémy pokud jedna strana toho partnerství euro-středomořského využívá, která využívá spolupředsednictví a nové struktury Unie pro středomoří a spochybňuje přítomnost občanské společnosti, kterou podporuje Evropská komise a kterou také široce podporuje Rada nebo vlády evropských států. A tedy v důsledku toho Nejedná se o občanské společnosti severní části Středomoří, ale u té jižní části oni se vlastně vyjadřují samostatně a nezávisle tak samozřejmě ty perspektivy sdílení společných hodnot, provádění společných akcí v oblasti demokracie a lidských práv eh, budou skutečně mimořádně omezeny, domnívám se. V této fázi však nechci být eh, Kassandrou, pokud se týká o budoucnosti. Nechci malovat čerta na zeď, ale dnes konstatujeme, že na jedné straně jste došlo k tomu zamítnutí. Zde samozřejmě zástupci komise byli přítomni, kteří podpořili přítomnost občanských společností přes překážky kladené našimi partnery. A za druhé, já nechápu, jak se budou v rámci UPM propojovat tyto otázky hodnocení, které se projevují na základě evropské politiky sousedství, to znamená ty dohody, které byly uzavřeny, cílené dohody, které byly uzavřeny s určitými konkrétními závazky k určitému pokroku, včetně toho, co již bylo uděláno, ale také včetně budoucnosti, protože zastupujeme komis, jak řekla komise před chvílí, tak to hodnocení z z globálního hlediska je pozitivní, i když mohou být určité niance. Nicméně sdílíme určitá stanoviska, kde, podle kterých vyplývá, že je ještě mnoho práce před námi v budoucno, minulosti i v současnosti jsou zde určité otazníky a do budoucna je ještě více těch otazníků. To znamená, jak se propojí ty činnosti, aktivity parlamentu, komise a evropských institucí s otázkami lidských práv, demokracie a do, dobrého řízení a potom také na základě jakých mechanismů bude občanská společnost zastoupena. A řekl bych, že by to mělo být bezpečné a zajištěné zastupování, protože pokud po každé budeme muset odůvodňovat, ospravedlňovat a strávit den debatami, kdo je v sále, kdo není v sále a tak dále, tak se obávám, že ty práce nebudou moci pokračovat efektivním způsobem. Takže já vím, že můžeme počítat s podporou evropských institucí, nicméně si kladu otázku ohledně struktury spolupředsednictví, která by mohla vést z k tomu, že by ti spolupředsedové měli v podstatě právo veto ohledně určitých programů financování nebo zastoupení občanských společností. Z tohoto hlediska jsou to tedy určité obavy a otázky, které vyjadřují. Mým přáním je, aby Unie pro středomoří na základě sociálních a hospodářských otázek nebo aby se čistě nezabývala pouze hospodářskými a sociálními otázkami, ale aby se zabývala otázkami lidských práv a demokracie. Nicméně velmi krátce bych se zmínil o tom, že je to dobré samozřejmě, že jsou důležité hospodářské projekty, ale pokud se to všechno odstne v situaci korupce, tak potom ty velké ekonomické, těch velkých ekonomických projektů využije pouze pár lidí a neprospějí obyvatelstvu nebo celým regionům. To si myslím, že musíme také zohledňovat. Toto jsou tedy ty obavy, naše ten strach, který jsem zde chtěl vyjádřit a otázky, které si klademe, protože pokud Evropská unie chce být věrná svým hodnotám a tomu, k čemu se zavázala, to znamená partnerství, ale partnerství, které dodržuje ty hodnoty a principy základní, tak je potřeba věci vyjasnit, je potřeba všechno vidět v určitých konkrétních podmínkách a to nikoliv využívat mocenského postavení nebo postavení síly, které by bylo určitým morálním diktátem, ale využívat podmínek, které pomohou posunout věci ku předu a dát eh, místo občanské společnosti, protože je to právě občanská společnost, která se zabývá otázkou rovnosti občanů. To jsou ty otázky, o kterých se hovořilo a bude se o nich i hovořit. A na istambulské konferenci to byla jedna z hlavních pák pro rozvoj demokracie v těchto zemích. Děkuji. Výborně, děkuji pane Tumiano za tento vynikající příspěvek. Je zde plno otázek, takže pane Duplo del Moral, zdám vám znovu slovo, protože si myslím, že pan Tubiana zde vznesl některé otázky, na které komise bude moci odpovědět nebo se alespoň pokusit říci, jak vidí komise věci, eh, ty záležitosti, zejména pokud jde o záruku účasti občanské společnosti na tomto procesu. Pan Michel Eme,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 uh, four star or five star which i believe uh, has gone has passed uh, with near silence. i do not know exactly what diplomatic dmarche the commission and the mem member state delegations což uh, vlastně znamená, že uh, uh, pokud byly vydány nějaké demarše a ty vydány byly, tak celkem Eh, málo, velmi málo pozornosti to vzbudilo. Eh, to je velmi chabé. Pokud se týče eh, otázky demokracie, tak tady máme jeden velký problém. Evropská unie se snaží se navázat kontakty s opozicí, a musím říci, že eh, dva vaši kolegové, Jan Visma a kolega Langendijk, eh, vydali knihu, bylo to v loňském roce, eh, kde je, se vlastně týká vývoje eventuálních demokratických struktur v muslimských zemích. Čili eh, tvrdí se tam, nebo říká se, že takové ty umírněné eh, muslimské strany, které jsou eh, demokratické, jsou tady hodně vylučovány. Pokud se týče Hamasu a jeho zacházení nebo zacházení s ním jako s teroristickou organizací, k tomu bych řekl dva body. V celém arabském světě je docela jasné, že Eh, odmítání Hamasu ze strany Evropské unie a ponechání Hamasu na seznamu teroristických organizací eh, vedlo tedy k prohloubení eh, té problematiky dvojího metru. K Hamasu jako takovému já jsem se o tomto bavil nedávno s velvyslancem jedné evropské země. Ptal jsem se, zda by nebyl čas navázat jednání s Hamasem, jelikož Hamas je součástí té nedávné, těch nedávných nešťastných událostí. Eh, bylo to tedy, eh, jak si říkáš to Norska a Ruska a my, odpověď zněla, my jsme jednali s Ruskem. Eh, tento vztah, nevztah s Hamasem je součástí celé problematiky a vede to ke konfliktní situaci. Čili je to nejenom tedy ten palestinský případ, ale také ten případ Sahel, o kterém tady byla řeč. Evropská unie pokračuje eh, s těmi nejdále dospěvšími partnerskými dohodami, to je s Izraelem a Marokem. Eh, v případě Izraele toto bylo pozastaveno. Nevím, jestli to ještě trvá ta pozastávka, ale velice mírným způsobem. V obou případech narážíme na velmi zásadní problémy. Bohužel izraelská demokracie je a tam se vlastně konají volby. My se o výsledcích dozvíme dnes a očekává se, že eh, extrémní pravice a radikálové eh, s nimiž tedy nejsou vyhlídky na mír v regionu, by mohli velmi posílit a e, jejich vláda by eventuálně pokračovala v rozšíření, rozšířování izraelských osad a porušování lidských práv. Čili to je aktuální kontext e, vývoje radikalismu na palestinských územích a to je e, věc, ke které se Evropská unie eh, vyjadřuje negativními vyjádřenými, ovšem bez reálné politické váhy. Eh, pokud se týče toho marockého případu, který není zas tolik viditelný, eh, je problém v tom, že eh, v této oblasti příhraniční eh, žije eh, spousta lidí ve velmi mizerných podmínkách v poušti a de facto vláda to v tomto stavu udržuje, blokuje se snaha OSN o vyřešení situace a Evropská unie k tomu také víceméně mlčí. No a poslední eh, takovou poměrně hrozivou otázku tady mám a, eh, a sice také podezření. A sice zda eh, tato velmi slabá dimenze v oblasti lidských práv. Není to úplně nula, ale jak kolega Dubra Demoral tady popisoval snahy o další postup komise v rámci evropské politiky sousedství, a já, jakožto bývalý pracovní komise, velice dobře rozumím těm politickým hranicím, v nichž se musí pohybovat Evropská komise, v nichž se snaží dát nějakou podstatu otázce lidských práv. Ovšem strategicky je třeba říci, že to jsou takové jakési činnosti, eh, které Eh, jsou, prostě existují, ale eh, nemají žádnou váhu. Takže ta eh, dimenze lidských práv je poměrně nebo téměř nulová, což není kritika aktiv, aktivit komise. A Eh, bohužel eh, je to jedna z věcí, která podporuje radikalismus eh, mezi mm, arabskými hnutím v islámském světě. My jsme vydali jednu publikaci k této problematice s uvedením konkrétních případů a musím říci, že toto nelze s úplnou jistotou vědecky potvrdit, ale přesto existují poměrně přesvědčivé argumenty, eh, které tvrdí, že eh, je Eh, ta, ty naše velice eh, slabé vztahy k těm demokratizačním nebo umírněným demokratickým eh, hnutím v muslimském světě, že tady toto přispívá poměrně k hraje do karet těm radikálním hnutím. Takže to je všechno. Děkuji vám. Děkuji, pane Emerson. A nyní dávám slovo poslan členům a dá, začneme panem Obiolsem. No? Ne. A byl tam otazník. Tak musíš mluvit prostě. Já se moc omlouvám, paní předsedkyně. Přišel jsem pozdě, protože byla dopravní zácpa. A na ulici Franken byly nějaké problémy, takže jsem neslyšel všechny prezentace, takže se omlouvám, protože budu eh, poukazovat pouze na to, co jsem si vyslechl. Neměl jsem příležitost eh, vyslechnout si pana Emersona, pana Dupla de Moral, pardon, pana Tubiana jsem naopak slyšel, a pana Emersona jsem slyšel, slyšel jsem ty první dvě prezentace. Oba řečníci uh, nanesli velice závažné otázky, což je především otázka budoucnosti eh, Unie Středomoří a stávajícího projektu, protože, jak jsme slyšeli, došlo k zmrazení jednotlivých činností právě kvůli konfliktu eh, mezi Izraelci a Palestinci a eh, kvůli událostem, které v poslední době proběhly v oblasti Gáza. Je tady další otázka, kdy jsme se bavili se zástupci francouzského předsednictví. V podstatě je to taková real politika, která se dostává do vztahu se zeměmi ve středomorské oblasti. Bavíme se o extrémní realpolitice. Ano, ten celkový cíl je skutečně velice vznešený. To znamená, chceme rozvíjet ekonomické projekty, chceme vytvořit eh, určité projekty v oblasti infrastruktury a tak dále a tak dále. Ale pokud srovnáte tyto cíle se AKY v oblasti pro Středomoří, tak je jasné, že to není možná otázka veřejného mínění, protože eh, zainteresované strany možná nesledují tyto věci, ale je to zcela jistě jasné organizacím eh, v občanské společnosti, nevládním organizacím, politikům a tak dále. Eh, co je důležité, je právě otázka demokratických reform, lidských práv a obhajoby lidských práv. Omlouvám se, že trochu přeháním, ale pokud chceme chránit eh, obhajce lidských práv a když se podíváme, co se děje v praxi, tak tady skutečně je řada možností na zlepšení. Myslím si, že to musíme porovnávat s barcelonským procesem, takže má první poznámka, není to můj osobní názor. Chci v podstatě říct, že všichni souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Ale pokud budeme pouze lomit rukama nad tím, co se děje v této oblasti, tak to k ničemu nepovede. Budeme všichni velice uh, melancholičtí, dostaneme se do deprese, ale otázka zní, co tedy konkrétně můžeme udělat, aby se situace změnila. Například, eh, když chceme dát určitý stimul této unii, tak eh, ano, tato unie existuje, ale jak říkal pan Tuběna, eh, vznikla celá řada dohadů a nejasností Musíme vdechnout vyloženě nový život eh, bývalému barcelonskému procesu. Doufejme, ano, instituce nyní zmrazily své činnosti, ale doufejme, že tyto projekty budou v budoucnosti skutečně implementovány. Ti z nás, kteří se zabývají otázkou lidských práv, demokratických procesů, musíme udělat vše, abychom se zapojili do těchto procesů, abychom posílili aspekt lidských práv, demokracie, abychom posílili celý projekt této unie. V tuto chvíli těžko předvídat, co a jak se bude dít během následujících několika let, protože stávající instituce, jak již bylo řečeno, jsou v této oblasti zmrazeny. Nevíme, zda konflikt na Blízkém východě bude dále pokračovat. Nevíme, zda bude dodrženo příměří jak lid zbraní, anebo naopak tady budou um, další případy násilí. Je to takový damoklův meč, který nad námi visí. Je to také otázka vztahu mezi Iránem a Izraelem. E, na tento vztah se musíme v následujících letech také zaměřit. Jak už jsem říkal, je to takový demokluv meč, který nad námi visí. Teď hovoříme konkrétně o Izraelcích, kteří mohou zautočit na jaderná zařízení v Iránu a pokud k tomu dojde, tak to může mít dalekosáhlé důsledky v celé oblasti, v Libanonu, v Gáze, v Egyptě, v Jordánsku, ve všech sousedních zemích. Myslím, že tady je vzájemná nedůvěra, vzájemný strach a vím, že se o tomto problému v tuto chvíli nebavíme, ale pochopitelně může mít velice neblahý dopad na celou tuto oblast. Je to určitý scénář, Eh, kdy by právě mohla vzniknout velká tenze, velké napětí. Dále francouzské předsednictví sehrálo velice aktivní úlohu. Především prezident Nicolas Sarkozy, ale zdá se, že používá takovou trochu filozofii Napoleona rozhodne a teď nám předloží svůj nápad a my se musíme zamyslet, co se o tom myslíme. To je velice nebezpečné. Je tady celá řada otázek, které se týkají samotného barcelonského procesu, takže možná bychom měli být optimisty, měli bychom věřit, že můžeme překonat ten stávající panující pesimismus. Musíme udělat několik věcí. Evropský parlament, i když se blíží ke konci svého mandátu, musí dělat vše pro to, aby byly provedeny konkrétní kroky. Pochopitelně pak tu štafetu přebere nový parlament a Unie pro Středomoří by neměla být pouze základem pro ekonomický rozvoj, volný obchod. Musíme udělat vše pro to, aby lidská práva a demokracie byly posíleny a musíme tento cíl naplňovat mnohem usilovněji než kdykoliv předtím. Lidská práva je něco, co Evropský parlament a tento podvýbor řeší. Musíme udělat vše proto, že lidská práva jsou zohledněna ve všech projektech, ekonomických projektech, sociálních projektech a tak dále. Někteří chtějí oddělovat aspekt lidských práv od ostatních oblastí. Takže udělejme vše pro to, aby k tomu nedošlo. Udělejme vše pro to, aby sociální, ekonomická, kulturní práva byla jasně nedílně spjata s lidskými právy a aby to bylo zohledněno ve všech našich konkrétních krocích. Také jsem si poznamenal vše, co bylo řečeno. Přečtu si tu knihu, kterou nám doporučil pan Emerson, která se týká této otázky. Četl jsem knihu pana Wirsmana a pana Lagendika. A jak už jsem říkal, ve Španělsku musíme bojovat proti velké nepřízní počasí, eh, ať už je to moře nebo různé vychřice. Děkuji. Děkuji paní Paskvalína, si přeje vzít slovo. Ano, děkuji. Zdá se mi, že ve všech těch eh, příspěvcích, které kde zazněly, že v podstatě obsahují určitou zásadní dohodu. Já se také domnívám, že Evropská unie by měla mít takovou méně ekonomickou vizi, protože jsou další záležitosti, které podle mého názoru zde nebyly dostatečně zdůrazněny. A jde vlastně o to, aby se skutečně stanovila ta real politik. Důležitým jevem je také imigrace a toky uprchlíků. Je pravda, že mnoho evropských zemí, zejména ty, ty, které sousedí s oblastí Středomoří, moje země, Španělsko, Malta, Kypr, Řecko, by měly být zeměmi, které jsou v popředí a tady ve vyjednávání ve, ve vztazích s těmito zeměmi. To jsou totiž země, které zažívají velké problémy s nelegálními uprchlíky a vlastně požadují eh, své od svých eh, středomořských partnerů, aby určitým způsobem potlačili toto nelegální přistěhovalectví a aby proti němu bojovali. Ale přitom nezohledňují podmínky, v jakých vlastně tento tlak probíhá. Chápete, že se provádějí určité operace vracení z hranic, aniž by se přesvědčili o tom, zda ti lidé, kteří vlastně, zda, ti uprchlíci, zda jsou zaručena jejich základní práva. A je tedy obtížné říci, že otázky demokracie a lidských práv nějak postupují kupředu v těchto zemích je, a je to nebezpečí pro budoucnost. Je to nebezpečí, protože pokud postoj Evropy vzhledem k těmto otázkám se nezmění v budoucnosti, tak to skutečně bude působit problémy, protože již nebudeme mít tu nezbytnou autoritu tomu, abychom řekli, že je potřeba rozvíjet partnerství na základě respektování lidských práv. Takže skutečně se nacházíme v obtížné situaci. Proto se domnívám, že hnutí a aktivity obča- evropských občanských společností musí odvádět práci takovou, jakou odvádíte vy. To znamená práci spočívající v tom budovat vztahy s občanskými společnostmi se, zemím, se zeměmi Středomoří v Evropě je významný problém. Uvedla bych příklad Itálie, abych negativně nehovořila o jiných zemích. V naší zemi Itálii je velice obtížné získat italské občanství. Je to téměř nemožné v současné době. A i děti, které se narodí v Itálii, nezískají automaticky eh, italské občanství. Takže a to způsobuje to, že dnes 10 a je, je zde riziko, že se to zvýší na 20%, ale v současné době 10% občanů, protože nevím, jak je nazvat jinak, jsou to občané. 10% občanů tedy nemá polit, politická práva. My jsme bojovali v naší ústavě z roku 48 za to, abychom zavedli všeobecné hlasovací právo pro muže, ženy, chudé, bohaté, ale nyní se nacházíme ve společnosti, kde část občanů nemá toto politické právo. To znamená, že je zde riziko, že dojde skutečně k regresi, ke kroku zpět v naší demokracii a my musíme se postavit tomuto problému a řešit jej. Z tohoto důvodu se necítím mm, být schopná, myslím si, že my opravdu nejsme schopni ukázat si prstem na egyptiany, maročany a tak dále a říci jim, co mají dělat. Já hodně věřím v partnerství, ale také konstatuji, že jsou zde rizika regrese, stejně tak i u nás, jako u nich. Takže posilovat strategickou vizi, posilovat také strategickou vizi občanské společnosti, to jsou prostředky, které nám mohou sloužit postupovat předu v situaci, u které je riziko, že se ještě více zkomplikuje. Nicméně bych zde uvedla určitou naději, na základě analýz o Iránu. Budou tam v červnu volby se konat a je tedy potřeba doufat, že tato strana itals, e, e, iránská, která v minule nemohla, nebo minule ne, nehlasovala pro Ahmadinejada, že tedy bude tentokrát volit a že to umožní změnit trošičku e, také vztahy s Iránem díky změně politiky. Já mám dojem, že jsou zde určité otázky, které možná nebyly otevřeně vzneseny a v tom případě bude těžké zavést nějaké mechanismy nebo dokonce instituce, které by zaručily za prvé účast občanské společnosti na tom procesu a za druhé mnoho, schopnost mnohostranných partnerství hodnotit situaci lidských práv a tedy zajistit perspektivu výsledků konkrétních v této oblasti, protože ty výsledky jsou ještě velmi nedokonalé. Správně zde bylo citováno Maroko, já bych také uvedla Tunisko. Zača, pracujeme na určitém sdělení. Tato malá země, která nemá ropu, se kterou jsme podepsali první asociační dohodu v tomto regionu, nejsme schopni vést s touto zemí skutečně strategickou diskusi a dosáhnout politiky, která by vedla k výsledkům. Naopak situace se tam zhoršuje je tam vlastně, jsou tam bojovníci za lidská práva, Mezedrin, kterého bych mohla zmínit, rádio Kadima, Kadia například, Samozřejmě byly tam poslány počítače, určitě všichni novináři mají, získávají podporu a tak dále, ale zažili, hovořili jsme se zástupcem Magrebské organizace pro lidská práva, a který nám řekl skutečně překvapivé věci. Abych tak řekla, tam nejsme efektivní. Takže můžeme si také položit otázku, zda v rámci Unie pro středomoří, která by měla vnést novou energii, zda máme skutečně ty prostředky najít tu energii a nové prostředky pro ochranu lidských práv. Toto je ta otázka, kterou bychom se měli zabývat. Nicméně se domnívám, já nevím, jak budeme hovořit o lidských právech s některými zeměmi z této oblasti. Pokud nejsme dnes schopni podpořit například žádost o mezinárod, nezávislé mezinárodní vyšetřování o tom, co se děje v Gaze, co se udělalo v Gaze za ty tři týdny, tak si myslím, že budeme mít hodně problémů. Samozřejmě, již se o tom hovoří, již je máme budeme mít problémy vést seriózní dialog o lidských právech, protože naše důvěryhodnost a angažovanost bude spochybněna, pokud nebudeme se zabývat těmito příklady válečných zločinů a závažného porušování lidských práv. Čili toto je ta hlavní obava. Hmm, hovořili jsme zde o dopadu přistěhovalecké politiky. Je pravda, že s našimi partnery z oblasti, například tam aplikujeme směrnici o návratu uprchlíků, snažíme se, ale má to dramatické dopady. Jak například se postavit eh, k, k otázce transferu osob, které jsou podezřelé z teroristické činnosti doufejme, můžeme doufat v to, že s, nový, s novou americkou vládou se toto všechno zastaví, ukončí, ale je velice komplikované diskutovat o mučení v té které zemi, když vlastně ti lidé byli trans, převezeni vlastně s naším vědomím protože jsou podezřelí z teroristické činnosti. No prostě dosáhnout těchto cílů, to je obrovský, to jsou obrovské požadavky. Já jsem si vědoma toho, že nemáte všechny klíče protože to jednak eh, vychází z, vnitřní politiky a zejména z politiky rady. Takže je to skutečně celý soubor podmínek, který by měl umožnit Eh, trošičku ukončit tu naši zjevnou neschopnost pokročit ku předu. I přes seriózní mechanismy, které jsou zavedeny, ale které se samozřejmě mohou ještě zlepšit, můžeme o tom uvažovat. Budeme o tom hovořit v rámci druhého bodu našeho dopoledního programu, tak, aby ty záležitosti lidských práv byly efektivnější a například pomocí mechanismu, jako jsou dohody z Kotonu, které vlastně umožňují vést skutečný dialog s těmito zeměmi, stanovit si priority, priority prioritní cíle a případně vytěžit z toho nějaké závěry v rámci určitých restriktivních opatření nebo mm, určitého pozastavení v některých případech. Myslím si, že není to, že bychom neměli tu vůli, ale musí být ta vůle sdílena na, na různých úrovních. Musíme si jasně uvědomovat tyto cíle ve vnitřní politice Unie a Rady, ale těžko se nám zpracovává určitá strategie, která by byla skutečně reálná a efektivní. Takže se nacházíme v této situaci. Unie pro středomoří, to je samozřejmě je v čele těchto aktivit, protože na počátku tohoto projektu tam byly určité závažné, obtížné otázky, které bránily rozvoji vztahu, jako ten konflikt, o kterém jsme se zmínili nebo jako jsou ty obtíže z hlediska obrany lidských práv a demokracie. Ty jsme trošičku nechali stranou a snažili jsme se nicméně rozvíjet důležité regionální a ekonomické projekty. Nicméně 13. července v Paříži tři, po tři čtvrtinu doby jsme vyjednávali o odstavcích týkající se středního východu, o kterých jsme původně ani nechtěli hovořit na začátku. A dnes Unie pro středomoří možná má příležitost vyjádřit nebo vybudovat si svou důvěryhodnost právě tím, že bude užitečně působit v konfliktu v Gaze. Ale došlo k opaku, protože všechno je zmraženo. Takže jsme skutečně v situaci, kdy nevidíme dobře, jak by to mohlo dospět k něčemu skutečně produktivnímu a efektivnímu. Máte nějaké další dotazy? Chtějí se vyjádřit další poslanci? Ano, takže dám ještě slovo našim hostům. Začneme panem Dupladel Moral. Děkuji vám a děkuji zvláště za to, co bylo řečeno posledně, poněvadž eh, to eh, je vlastně otázka nebo zpochybnění těch podmínek, eh, které tady máme. Eh, komise je jedna z evropských institucí a má tady několik otázek. Takže jaké je místo demokracie a lidských práv v této středomorské unii Eh, je to jenom evropská politika sousedství, která, kterou se použít eh, v této kontextu. Eh, je třeba říci, že naše politika má svoji koncepci, máme definované instituce, které jsou víceméně neutrální. Kromě toho, že se snaží garantovat směr toho procesu. My máme projekty, a projekty eh, příliš neobsahují eh, prvky pro demokracii a pro lidská práva, to už tady bylo řečeno, a nemáme dostatek mechanismů. Eh, my totiž máme mechanismus dialogu a setkávání vysoce postavených úředníků a ministrů. Většinou se jedná o velice technické záležitosti, technické oblasti. Problém je v tom, že sousedy si nevybíráme. Ti jsou prostě daní, ale kromě toho naše schopnost přimět je, aby se chovali způsobem, který by nám vyhovoval, je omezován tím, že tito sousedé jsou suverénní státy. Ehm, už bylo řečeno, že Eh, ovlivnit celá jasně můžeme ty, kteří směřují k členství v Evropské unii. Tak je to. Pak tedy máme výběr. To je jeden prvek, eh, prvek vlivu a prvek různých podmínek, eh, které všichni akceptují. Pokud něco z toho chybí, tak co potom? My ve Středomorské unii máme tedy eh, velice mnohostranné prostředí a eh, v případě, že eh, prostě není vůle, tak se nedá nic dělat. Prostě máme to, co máme. Trošku jinak je to ovšem evropské politiky sousedství a to já jsem řekl na začátku že v některých případech eh, toto může být konkrétnější a užitečnější, tedy tato politika. V rámci evropské politiky sousedství eh, je tady, jsou tady vzájemné požadavky nám vůči partnerům a naopak. A eh, aspirace a cíle našich partnerů nám umožňují postupovat v některých případech konkrétněji. My určitě nepostupujeme stejným tempem a stejně detailně se všemi, to je jasné. To, že jsme zmínili Maroko, to je eh, jeden případ eh, toho, kdy jsme schopni postoupit eh, v předpoměně dále. V jiných případech nemůžeme postupovat. Není to otázka dvojího metru, je to otázka naší schopnosti prosazovací, čili eh, principy jsou všude stejné, jenomže síla je různá. Zazněla tady otázka, zda lze garantovat zapojení občanské společnosti například do eh, nějakých akcí, kde dosud eh, jsou zavrhovány. Garance nejsou. Eh, to, že tady máme odkaz na zapojení občanské společnosti v deklaraci z pařížského samitu a také z předchozích deklarací barcelonského procesu. K tomu můžeme říci, že my můžeme využít maximálně váhy evropských institucí, abychom garantovali to, že eh, naše obavy zazní, že nebudou eliminovány nebo umlčeny. Eh, v některých případech eh, my eh, buď to umožníme občanské společnosti, aby se zúčastnila, nebo eh, pokud se nemůže zúčastnit, tak eh, udělat z toho problém. Je to vlastně věc, kterou si přála, přálo jedno se spolupředsednictví. To, že tady máme spolupředsednictví, a které vlastně nějakým způsobem vede tento proces, to je dobře Eh, my jsme tady zatím měli takovou jaksi mezeru a teď zdá se, že eh, jde eh, všem o vyváženost procesu. Ale samozřejmě to má své důsledky a ty důsledky je, je třeba jim pohlednout do očí. Komise je sice Eh, s tímto procesem eh, propojena, ale tím, že je tam spolu předsednictví, tak eh, zase ty naše vazby nejsou tak silné. Čili tak to dnes vypadá. V některých případech tedy může dojít i k negativnímu vývoji, ale zase v jiných aspektech může být za lepší. My si samozřejmě uvědomujeme, existenci rizik. V některých případech ovšem vás můžeme ujistit, že neustoupíme. Není tady eh, možnost eh, pro to, aby někdo eh, vetoval projekty nebo nějaké financování. Ano, máme nyní nové finanční mechanismy, ale nezapomínejme, že bez ohledu na to, jaké to financování a jaké programy tak to stále existuje a stále to běží. Eh, regionální dimenze procesu bude pokračovat a my nebudeme akceptovat žádné eh, veto, to je vlastně to, o co Evropské unii jde v prvé řadě. Toto je naše zásada. Eh, nyní hovoří se o různé, různých podmíněnostech a efektivním využívání podmínek. Já bych eh, velice rád věděl, eh, co je tím přesně myšleno a jak by to mohlo fungovat. Eh, jestliže chceme být jaksi příliš silně prosazovat naše hodnoty, tak se dostaneme do irácké situace. Pokud bychom byli skutečně příliš jaksi příliš radikální, eh, pak by se mohlo stát, že brzy žádné paté nebudeme mít. Čili my eh, se snažíme eh, postupovat citlivěji, zvláště směrem k našim sousedům. To, že jsme sousedé, tak to je vlastně další aspekt toho našeho úsilí o lidská práva demokracie. A to je velice důležité věc. Máme tady problémy, jako je ekonomická propast, dále ekonomická migrace a pak je tady možnost, že bychom mohli nějakým způsobem ovlivnit eh, to, nakolik si vlády a společnosti v našem sousedství budou přát eh, vyvíjet se směrem eh, k demokracii a lidským právům. My se to snažíme dosáhnout různými pobídkami, dialogem, různými projekty nebo tím, že poukazujeme na záležitosti, eh, které nepovažujeme v souladu s duchem našich závazků a našeho partnerství. Je to příliš slabé? No možná ano. Možná, že by se Eh, toto dalo dělat jaksi otevřeněji vůči veřejnosti, nebo že bychom mohli mít radikálnější eh, formulace a tak dále. My se snažíme všechny tyto možnosti zkoumat a domníváme se, že eh, naše úsilí má určité meze, pokud nechceme tedy fungovat nějakým soulovým způsobem. To je ta problematika, v níž se pohybujeme. Já neříkám, že tento náš přístup vede k dokonalým příspěvkům, dokonalým výsledkům. A také v mém úvodním příspěvku nezaznělo, že všechno je ideální. Já jsem řekl, že eh, vyhodnocujeme a mm, že tady nějaký pokrok tady je, ale rozhodně není dostatečný. Eh, postupujeme vpřed. Já říkám ano, v některých případech ano, já jsem hovořil o Maroku, ale není to pouze eh, Maroko. Eh, v jiných případech ten pokrok není a v jiných je ještě regres. To prostě tak to je a je třeba se podívat pravdě do očí. My prostě máme limity, které vyplývají z reality. To je všechno, co k tomu mohu říci. Možná konkrétněji Eh, eh, samozřejmě my víme, že eh, existují konflikty a ty konflikty, jak si to ovlivňují, co budeme dělat my. Palestinsko-izraelský konflikt, ten existoval za barcelonského procesu Další konflikty eh, de facto ovlivňují možnost regionální integrace v Magrebu. To nemůžeme ignorovat, to je něco, co eh, by se nám líbilo, bychom tady byli rádi, kdyby eh, ty konflikty vymizely a kdyby ta integrace tam mohla probíhat. To je naše realita. Já bych byl rád, kdyby Evropská unie a instituce mohly říci, že my jsme schopni vyřešit tyto konflikty, eh, ale tak to není. My můžeme pouze přispívat k tomu řešení, ale vyřešit to nemůžeme. Čili cítím říci, že se snažíme být reální, být eh, skromní a snažíme se postupovat vpřed. Ovšem samozřejmě máme své závazky vůči principům a hodnotám a eh, tom, co vlastně znamená Evropská unie. Děkuji, pane Dopla del Moral. Nyní dávám slovo panu Tybianovi. Ano, já bych měl také pár připomínek. Pokud se týká otázky té podmíněnosti, tak si myslím, že škoda, že ta debata se pokaždé soustředuje na to, jak využiji jadernou zbraň a mám prostředky k tomu, abych ji využil. Myslím si, že otázka, která zde vyvstává, je spíše, abychom nepřekročili hranice kritického dialogu. To znamená, abychom politic, když se politicky Eh, hovoří s určitým státem, který, eh, hovo, který se nachází v situaci beztrestnosti. Po tři roky po sobě Evropská komise poslala dotace, které Vlastně však zůstaly bohužel v, v Národní bance Tuniska a bylo potřeba bojovat za to, aby komise potom eh, dostala zpět tyto dotace a aby se ne, jimi neobohatila Tuniská národní banka. To je možná takový detail, ale pokud jde o tuniské úřady, tak to skutečně bylo pocítěno jako určitá forma beztrestnosti. A domnívám se, že nemůžeme snít my, i my jako nevládní organizace, když řekneme, já udělám toto, to za toto a tak dále, to se nazývá možná ultimátum, to je ale jiná už debata a není to, nehodnotí se to stejně. Ale mezi tím a možností nejen vyvíjet určitý tlak, ale říci a projevit názor, že nesmí být ta beztrestnost a že věci musí jít v určitém směru a musí jít v tom směru včetně vyžadování odpovědnosti těch, kteří odpovídají za ty které akty, tak si myslím, že toto bychom měli právo očekávat od všech evropských institucí. Já nepopírám obtíže s tou hrou mezi parlamentem, komisí a tak dále a radou ministrů. A pak je tam ještě čtvrtý účastník, to znamená zájmy jednotlivých států v období, kdy Evropa je politicky dosti slabá. Nicméně nic to nebrání tomu, že pokud chceme být konzistentní a konzistentně hájit hodnoty, jejichž jsme nositeli, tak musíme spojit naše kroky, naše úsilí v tomto ohledu. A to je ten poslední bod, kterým bych se chtěl zabývat. Já bych zde chtěl říci, že již při volbách při prezidentských um, a legislativ parlamentních volbách, které se odehrály na okupovaném území, tak již po těch volbách, kde vyhr, ve kterých vyhrál Hamas, Myslím si, že bych mohl říci bez rizika, že se mýlím, že všichni velvyslanci státu Evropské unie, zastoupení přítomní na místě, přáli, si přáli, aby se vedl dialog s Hamasem a s vládou Národní fronty. Nemůžeme říct si nějakému lidu, hlasujte, bravo, podařilo se vám, provést volby za okupace, jsou demokratické, no ale máte tu smůlu, že jste nehlasovali pro ty správné. Stejným způsobem, jako ztrácíme naši důvěryhodnost, když v tom, tím, že jsme vlastně ne, ustavili tu komisi pro šetření toho, co se odehrálo, tak ztrácíme důvěryhodnost tím, když říkáme, že demokracie má proměnlivou, proměnlivé tempo a samozřejmě jsou ve hře i američané, kteří konkrétně nepřispí, a konkrétně nepřispíváme k řešení konfliktu. My jakožto občanské společnosti jsme nikdy nezažili takové napětí. Organizace, které spolu běžně hovořili, spolu již nemluví soukromé individuální vztahy se přerušily po událostech v Gaze. A my tedy pociťujeme potřebu znovu navázat na tento dialog a navázání tohoto dialogu musí jít pouze tak, že budeme hovořit pravdu. A ten jazyk pravdy. Je pravda, že to není ani komise, ani parlament, kteří budou hrát, hrát zde působit sami. Role státu je zcela určující, ale možná můžeme počítat s parlamentem a s komisí, aby připomněli státům, že musí obhajovat principy, které provádějí a že odpovídají za naši společnou budoucnost v regionu Euromed, protože to základní nebezpečí dnes je, že výhledově, jak zde již bylo řečeno, že to, co děláme, tak vlastně přispíváme, podporujeme svým způsobem extremistická hnutí a některé debaty extrémní pravice, která slyšíme v Izraeli, tak jsem zažil i jinde, že mají tendenci vést tyto dialogy směřující k extrémní pravici. Děkuji, pane Tubiano, již nemáme více času na další příspěvky, takže pane Mesut, jestli máte něco velmi konkrétního a velmi stručného, tak vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče skutečné podmíněnosti, tak mám jeden návrh. Evropská unie má k dispozici nástroje, ve vztahu k Izraeli. Mohla bych říci, že nebude podepsána další dohoda, až eh, Izrael ukončí, nebo pokud Izrael neukončí další eh, vznik eh, vesnic, čili to bude otázka humanitárních dodávek. A Evropská unie by také měla předložit skutečný mírový plán, který by se týkal Izraele a Jeruzaléma. Dále takzvané Bushovo dědictví, kde vznikl seznam nejrůznějších teroristických organizací při boji proti terorismu. Všichni nezávislí analytici považují tento balíček, kdy jsme vlastně hodili všechny do stejného pytle, Eh, Usama bin Ládina s jeho džihádem spolu s ostatními organizacemi, eh, tě, kteří například chtějí mít eh, svobodný palestinský stát, je tam i, i Ira, jsou tam Baskové a tak dále. To byla strategická koncepční chyba na straně prezidenta Bushe. Nyní je pryč, Obama je mnohem otevřenější v těchto otázkách, takže Evropská unie by sama o sobě měla opět přehodnotit koncepci a ten seznam teroristických organizací. Ano, děkuji všem našim hostům za tuto skutečně velice zajímavou a hloubkovou diskusi, která sice nedospěla k nějakým novým stanoviskům, ale vidíme, že všichni jsme trošičku máme určité pochybnosti, i když musíme dále jednat. Tak děkuji ještě jednou. A druhý bod, nebo druhá část naší diskuse dnešní dopoledne se týká tří balíčků, jestli chcete, tří zpráv z vlastního podnětu, které se týkají doložek o lidských právech, dialogů o lidských právech a politiky restriktivních opatření nebo sankcí. To jsou tři zprávy z vlastního podnětu, které jsou vzájemně propojeny, které zpracoval podvýbor za toto legislativní období. Máme, požádali jsme tedy radu a komisi, aby se připravili na tuto diskusi a aby vyjádřili určité reakce nebo akce, které bude možno provést a jakým způsobem zohlední doporučení poslanců. Obdrželi jsme dokument komise zpracovaný k tomuto tématu a rada nám sdělila, že není schopna nám poslat písemné odpovědi na tato témata, ale paní Kionka je zde, takže doufám, že bude moci nám dát ústní odpovědi. Takže možná pokud se týká organizace té debaty, tak můžeme požádat jednotlivé zpravodaje této zprávy. Pan Aňole, to je mezi námi, pan Obiols a já také, pokud jde o ty sankce, aby tedy každý se stručně zmínil o základních nebo těch nejdůležitějších bodech své zprávy z vlastní iniciativy. Potom dáme slovo paní Arno z Evropské komise a potom paní Konka a potom znovu dáme slovo poslancům a předsednictví ještě paní Duáš. Louvám se. Takže začali bychom panem Aňoletem. Začneme v chronologickém pořadí tedy. Grazie. Děkuji. Graciare. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat komisi Eh, za to, co nám předložila. A eh, komise eh, nám dala k dispozici také text, na jeho základě můžeme odvádět naprosto konkrétní práci. Já bych chtěl se zastavit u několika konkrétních aspektů návrhu komise. Komise říká, že v současné době pracuje na eh, příspěvku, který chce předložit eh, radě těm nejdůležitějším bodům. To je článek 97 dohoda z Kotenu a ten by se měl rozšířit na veškeré mezinárodní dohody. Mě by zajímalo, eh, jak tomu máme rozumět. Eh, bylo by možné, eh, kdybyste nám vysvětlili, o čem vlastně ten dokument je, na kterém nyní komise pracuje. Druhý bod. Komise dále říká, že se pokusila pracovat na místě v roli eh, těch vedoucích delegací přímo na místě a tito lidé by měli sehrávat svou roli také v otázce lidských práv. To se mi zdá jako velmi důležitá věc, poněvadž eh, přímo na místě je možné eh, jak si mít hlubší vhled do záležitosti a Eh, tím, že tam člověk nějakou dobu je, eh, tak získá takový lepší, plastičnější obrázek, ne jenom takový nějaký fragmentovaný. A teď by bylo dobré, kdyby eh, ti, delega, ti vedoucí delegaci na místě, jakou vlastně tam mají roli, to by nás zajímalo. Za třetí hovoříme o revizi strategických dokumentů k situaci lidských práv eh, v poločase, revize v poločase. Eh, tady ovšem chybí jaksi mm, eh, vyjasnění do detailu toho angažma a to de facto souvisí také s tím, že my teď nevíme, zda je možné Eh, zařizovat také podvýbory pro členská práva na jiné než interinstitucionální eh, základně. Eh, prostě je to, je to o tom, abychom měli lepší přehled o tom, jak se to děje přímo na místě. Čili jde o nějakou strukturu ve spolupráci s radou. Zdá se, že tady k tomu není příliš velká ochota. Pak tady máme článek 2. Tady jsme žádali o to, aby to bylo poněkud přeformulováno, poněvadž eh, ten článek je velmi obecný a tady jsme také nedostali odpověď. Eh, chtěli jsme tady zmínit několik mezinárodních dohod, například v souvislosti s tuniskem problematiku eh, imigrace nebo Kdybychom tedy takto měli odkazy na mezinárodní dohody, eh, mohli bychom zase být konkrétnější a zdá se, že tady také není příliš velká ochota zde něco změnit. Eh, pak tady mám další poznámku a také jde o problém poměrně zásadní. Eh, u řízení se uplatňuje velice často dvojí metr. My jsme Eh, vedli mnoho eh, debat a je tady klauzule, která eh, v souvislosti s Čínou, v dohodě s Čínou, již dávno přestala platit. Tady by taková to, takové to ustanovení de facto záleží na tom, jakou váhu má jednotlivá země. Pak se toto buď užije nebo neužije. E, třeba v případě Izraele, který má velkou politickou váhu, tak e, tady e, tato ustanovení vůbec nemůžeme používat. Čili toto je taková dvojí morálka a mě by zajímalo, co k tomu říká rada, poněvadž chápu, že v některých situacích, zejména v souvislosti z články 97 se komise odvolává na radu a říká, ano, tady to je rada. My tady nechceme eh, házet vinu na někoho jiného, ale eh, zajímal by nás, co říká rada. Eh, děkuji, pane Ani, to je pan Obiols. Nyní k té zprávě o lidských právech. Voy a ser breve y cauteloso Děkuji, budu velice stručný a obezřetný, protože to není moje zpráva. Naše bývalá kolegyně, paní Elenia Valenciana, je autorkou této zprávy a já jsem měl pouze možnost pokračovat eh, nebo sledovat spíše vývoj této zprávy na jednotlivých eh, setkáních a schůzích. Takže dovolte mi, abych se vyslovil k tomu, co říkal pan Anjoleto. Takže v první řadě to eh, budeme vyjádření k jeho příspěvku a poté bych chtěl udělat takovou inventarizaci, podívat se na to, jak se situace vyvíjí a co udělala jak Evropská komise, tak Evropská rada od té doby, co paní Valenciano ehm, napsala tuto zprávu. Tím nechci říci, že tady je nějaká příčina následnost, ale pochopitelně jsou tady určité kroky, které ehm, byly učiněny po vzniku této zprávy. Pan Agnoleto má naprostou pravdu, když ehm, říká, že je tady dvojí metr, že v určitých oblastech je určitá exonerace. Jsou tam určité úlevy. Jeden můj přítel, který působil také v odborech, a hovořil takové staré paní. Vždycky se vyptal, jak se má ta stará paní v Guatemala a jak si vede ta stařenka v Itálii. Na začátku jsem se ptal, o čem to mluvíš, a teď už tomu rozumím. Vždycky na začátku jsem se ptal, jaká stařenka, když eh, hovořil o politickém boji. To byla ta stařenka, kterou měl na mysli. V podstatě je to takové, eh, taková inkarnace boje o moc. Čili to se týká Evropské komise, Evropské rady a pochopitelně tady je i taková stařenka, která přežívá v Evropském parlamentu. Tady také neustále probíhá určitý politický boj. Takže pokud řešíme otázku lidských práv tímto způsobem, tak to k ničemu nevede. Musíme změnit tuto stařenku, musíme zajistit, aby tento boj o moc měl úplně jinou formu a probíhal jiným způsobem. Pochopitelně je velice snadné přijít s nejrůznějšími vznešenými principy a prohlášeními, ale pokud se ta stařenka skutečně nezmění, tak se v podstatě nezmění vůbec nic. Nechci být kontroverzní, nechci se nějak hádat s panem Aňoletem, ale uh, Chtěl bych jenom říct určité myšlenky, na které bychom se mohli zamyslet. Jsem velice potěšen posledním vývojem, to znamená od října roku 2007. Zpráva Valenciano byla přijata v říjnu 2007 a já si myslím, že skutečně byl zajištěn určitý pokrok po přijetí této zprávy. Takže i když jsem byl pesimistický, tak došlo k určitému pokroku, i když ta stařenka se zase tak moc nezměnila, ale došlo k určitému pokroku, když se podíváme na vztahy mezi Evropskou unii a zbytkem světa, mezi velkými velmocemi i menšími zeměmi, když se podíváme na eh, ten kontext určitého geopolitického vývoje a boje v posledních letech. Myslím si, že z kvantitativního hlediska došlo k určitému pozitivnímu vývoji. Proběhlo více dialogů na téma lidských práv, došlo vůbec k četnějším dialogům na toto téma. Dále jsou to důvěrná, důvěrné předávání informací na úrovni institucí, to se nachází v takové počáteční fázi, ale myslím si, že opět ten vývoj je velice slibný. Vždy byli k dispozici zástupci jak komise, tak rady velice se angažovali, sledovali vývoj situace, čili navzdory určitým pesimistickým výhledům, protože ta situace skutečně není úplně úžasná, došlo k určitému pomalému pokroku, který je se hlavně ubírá dobrým směrem. Dále pochopitelně můžeme přijít s určitými návrhy, ale tyto návrhy nejsou vždy implementovány, takže co je podle mého názoru ještě důležitější, Měli bychom zajistit určitou lojalitu mezi institucemi. Myslím si, že tady musíme vystavit určitý most mezi komisí, radou i parlamentem, který bude řešit otázky lidských práv. Já nechci mít most mezi institucemi, ale především mezi jednotlivci, kteří pracují na otáz- v oblasti lidských práv. Díky bohu, když eh, se bavíme o tomto mocenském boji, tak se ta stařenka vede celkem lépe, takže podle mého názoru, pokud se budeme ubírat tímto směrem, tak zjistíme pokrok. Děkuji. Samozřejmě určitý právní základ k lojálnosti mezi námi. To je možná otázka, za kterou se, na kterou se komise a rada bude snažit odpovědět za tři minuty. Je to jen pro osvěžení paměti, protože ta zpráva o sankcích byla schválena v září 2008, takže jednak je tam možná menší byly tam určité iniciativy, které už byly vyvinuty od této doby ze strany komise a rady při zohledňování těchto doporučení a také si možná pamatujeme více. Je to zpráva, jejíž cílem je racionalizace politiky sankcí a zavedení větší transparentnosti, efektivity a větší důvěryhodnosti. První práce, která se nám zdála nezbytná, to naše první doporučení, to je provést hloubkovou studii dopadů, protože dnes nevíme, nemáme nějaký celkový přehled o skutečných dopadech sankcí, které byly schváleny asi pro, pro 30, možná o něco více zemí, takže to byl první požadavek studie dopadů, skutečně hloubková studie, abychom věděli, jak na tom skutečně jsme. Za druhé zavedení striktní metodologie na základě předběžné studie, tak, aby se skutečně sankce staly protože jsou politicky choulostivým tématem ty sankce a jejich zavádění vyš, zkušenosti, hloubkové zkušenosti pro určité specifické situace, pro které se používají a také zavedení jasných kritérií určených k tomu, aby vlastně dlouhodobě platila až pro, po jejich realizaci, která budou vlastně moty, také potom motivací pro zrušení, při zrušení těch sankcí. Za třetí, je zde ta skutečnost, že politika sankcí musí být začleněna do globální politiky. Je to jeden z mnoha nástrojů, které máme k dispozici a také musí být doprovázen opatřeními pro podporu občanské společnosti v příslušných zemích, tedy organizací na ochranu lidských práv, které bojují za ty změny, kterých se právě snažíme dosáhnout těmi naš, tou naší politikou sankcí. Potom je zde také vůle rozšířit rámec motivace, který by mohl ospravedlnit určitou sankci, to znamená na úmyslné zhoršování podmínek a nevratné. Vzpomínám si, že rada podpořila tento bod na plenárním zasedání a k tomu na naše, váš poslední návrh se týká vytvoření sítě nezávislých expertů, protože se domníváme, že pro uh, určení, pro stanovení sankcí, jejich obsahu a povahy těch nejefektivních sankcí pro ty, které situace, pro zpracování jasných a přesných kritérií, pro schopnost pravidelného hodnocení způsobu, jak se věci vyvíjejí, tak k tomu skutečně potřebujeme posílit zkušenosti na straně komise která má spíše omezené zdroje k současnému, v současné chvíli, i když eh, samozřejmě již má nástroje pro provádění této kvalitní práce. Takže poslední bod je ustavení sítě nezávislých expertů podporujících naši politiku. Tím jsem tedy stručně připomněla hlavní doporučení z této zprávy o sankcích a nyní dávám slovo paní Arno, naší eh, ředitelce z oblíbené z Evropské komise zabývající se lidskými právy. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím stručně odpovědět, protože my jsme předložili text. Myslím, že je skutečně zajímavé zabývat se těmito zprávami společně, protože jedna z výzev je konsistentnost. To znamená konsistentnost mezi jednotlivými nástroji a mezi jednotlivými úrovněmi intervencí. Takže domnívám se, že pro větší efektivnost je skutečně dobré, že hodno se zabýváme těmito zprávami společně a děkuji vám za to. Já nebudu hovořit o podrobnostech našeho příspěvku, pouze uvedu to, o čem hovořili zpravodajové. Pan Aňole to položil otázku o doložce o lidských právech a o přispění komise na který odkázal. Nevím, zda jste viděli na Koreperu z 18. prosince loňského roku. Tam byla žádost ze strany generálního sekretariátu Radu a komisy zpracovat společný dokument pro hodnocení těch ustanovení. Pokud se týká doložek o lidská práva, všichni souhlasí s tím, že Toto je skutečně vychází ze smlouvy, takže je ve všech našich dohodách a bude tak tomu i nadále. A souvisí s ustanovením o poru pozastavení, které umožňuje v mimořádných podmínkách za určitých mimořádných okolností přijmout opatření. Obvykle jsou to naléhavá nouzová opatření dočasného charakteru a zejména bychom chtěli uvést příklad z kotonu, ale jsou ještě další příklady, abychom, abychom systematizovali využívání těchto ustanovení a abychom měli lepší pozici vůči našim partnerům, abychom vystupovali jednotně a v tomto rámci spíše přebíráme model z kotonu. Je to konsus, kon, systematická konzultace v, no, v naléhavých případech se všemi zeměmi. Takže není to spochybněný, naopak myslím si, že všichni souhlasí s tím, že toto ustanovení nebo doložka o lidských právech musí zůstat, obsahuje více záležitostí, včetně žádostí třetích zemí, aby pracovali na ratifikaci mezinárodních dohod, včetně národní úrovně což je částečně financováno Evropskou unii, tak aby se stanovily politické priority, aby to tedy bylo systematicky dodržováno. Čili zde vás uklidňují, než zde došlo k žádnému spochybnění, ale chtěli jsme provést určité hodnocení. Za posledních pět let došlo s určitému zmnožení těch ustanovení a tento dokument se tedy připravuje, pracuje na něm generální sekretariát rady a komise společně. Pokud se týká vedoucích delegací, tak skutečně toto je velmi důležité, ta role je důležitá a když se hovoří o vedoucích delegací, tak to je jedna komise a i členské státy. Výhoda komise je, že má zástupce nebo zastoupení parlamentu, zatímco některé členské státy to všude nemají. Tito šéfové delegací mají jasný mandát, paní Flotter to řekla, my jsme to ověřili, mají povinnost v rámci jejich role politic, určitého politického reportingu zpracovávat právy o, zprávy o lidských právech, vedou také pravidelné kontakty se občanskými společnostmi a stejně jako kolegové z velvyslanectví členských států, tak jsou povinni povinni jednou za rok zpracovat všeobecnou zprávu o lidských právech a v každém případě před každým dialogem o, lidském, o lidských právech musí také zpracovat určité hodnocení. Chtěl bych vám také říci, že chtěla bych, že s českým předsednictvím se pokusíme lépe propojit dialog který je politický, s těmi nástroji které, spolupráce, jak ve členskými státy, tak s komisí, a že jsme požádali jednoho z našich vedoucích, aby zpracoval seznam projektů u těch kontaktů se třetími zeměmi, kde by se stanovilo určité kvalitativní hodnocení. Je potřeba také vědět, že role vedoucích delegací je nesmírně důležitá. Víte velmi dobře, že jsme decentralizovali maximálně to tu realizaci pomoci. Takže ti vedoucí delegací skutečně mají velkou odpovědnost. Oni často dělají ty výzvy a oni znají lépe situaci v terénu, mohou také lépe vidět s těmi členskými státy, kdo co dělá, aby nedocházelo ke zdvojování a mohou se také podívat s těmi hlavními mezinárodními dárci, zejména s agenturou Spojených národů, co se děje. Čili v posledním době došlo k velkému pokroku u určitých témat, zejména práva dětí a žen. Vyměnili jsme si dopisy s UNIFem a UNICEF a abych skutečně spolupracovali s těmi delegacemi, aby docházelo k synergiím a aby nedocházelo ke zdvojování, to znamená, aby spolupráce s těmito zeměmi byla efektivní. Mluvili jste o něčem, co vás frustruje, pokud se týká Country Strategy Paper, neuvedli jsme konkrétnější a přesnější věci, proč, protože v současné době revidujeme tyto dokumenty, ty Country Strategy Paper, a já osobně bych chtěla, abychom si stanovili priority. Již z hlediska dialogu o lidských právech máme asi 30 zemí, to znamená, že máme 6 dialogů trojky, plus další dialog s kolegy z předsednictví a se zástupcem pana Solany pro lidská práva. Máme šest trojek pro konzultaci, včetně Ruska, takže to jsou konzultace se zeměmi, které jsou takzvaně nám blíže nebo rozvinutější. Potom máme 14 podvýborů pro dohody o spolupráci, které, o kterých vyjednává komise a máme tři dialogy na lokální úrovni, které probíhají. Jeden je Pakista, s Pakistánem a Indií, protože jste se zmínil. A potom máme tři schůze za českého předsednictví se zeměmi Kavkazu, Arménie, Gruzie a Azerbajdžán. A většina těchto ano, takže máme docela hodně věcí naplánovaných. Chtěli bychom v rámci těch Country Strategy Paper podívat se na priority, abychom se snažili, abychom mohli říci, tak s těmito zeměmi to může být priorita, protože z tematického hlediska si říkáme, tak můžeme dělat určité věci s těmi a těmi partnery, protože vedeme dialog. Takže snažíme se to všechno propojit. Ale i když mandát pro lidská práva platí pro všechny šéty, šéfy delegací, tak to nebudeme stanovovat jako paradigma priority ve všech zemích, protože s těmi kolegy se na to v současné době díváme a je to součástí mainstreamingu, to znamená snažit se dosáhnout větší efektivity s těmi tradičními geografickými instrumenty. Také jste položili otázku, pan Obiolsky hovořil o pan Valenciano o dvou důležitých věcích oči, dva metry, dvojí metr, je zcela jasné, že v mezinárodních vztazích lidská práva patří k našim hodnotám. To je něco, co nás charakterizuje, něco, co vidíme z dlouhodobého hlediska, ale máme také jiné zájmy. Takže je jasné, že nemůžeme stejně jednat s Čínou, a s jinými zeměmi, s Barmou třeba. To je otázka politiky, čili snažíme se být systematičtí se všemi zeměmi, ale samozřejmě na politické úrovni provádějí určité arbitráže, ale stanovují se určité pokyny, hlavní směry, které jsou naprosto konkrétní, co máme rozvíjet se kterými zeměmi. Také vám musím říci, že se musíme podívat na věci v jejich vývoji. To znamená, že my Máme ještě mnoho a mnoho interních problémů. Myslím si, že v určitých oblastech to je takový ping-pong, který si přehazujeme, co se týká Ruska, ale i to, co se děje u vás, to je jedna z výzev, kterým budeme muset čelit v budoucnu. A musíme se podívat také na, pra- na lidská práva v jejich vývoji Čína také tam došlo k významnému pokroku za 30 let, takže myslím si, že toto je také argument a že z našeho hlediska se musíme podívat na to, tam, kde nedošlo k žádnému vývoji. A to se na to se musíme podívat ve vztahu k začátku našeho dialogu. Nemůžeme požádat, požadovat od země, která se začíná otevírat, aby dosáhla stejné úrovně jako my, to je jasné. Čili toto je složitá otázkama, otázka, ale samozřejmě tu kritiku chápu, musíme ji přijímat, ale snažíme se být co nejsystematičtější. Řekli jste, že jsou také pozitivní věci, kolegové, kteří mají více zkušeností než já v oblasti jako paní paní Kionka vám asi řeknou, že jsme dosáhli významného pokroku. Je samozřejmé, že dosahujeme pokroku v rámci dialogu a domnívám se, že to, že je čím dál více zemí, se kterými můžeme vést tento dialog, které se cítí alespoň povinny odpovědět na tento dialog, že to už je určitý signál. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, se týká těch témat uděl, dosáhli jsme významného pokroku v oblasti trestu smrti, také dosahujeme pokroku v oblasti témat žen a dětí. Je to stále obtížné ohodnotit to a jedna z žádostí Rady o, na dialog trojky je právě, abychom prováděli lepší hodnocení. A dokončila bych asi tím, že bych řekla, jaké jsou ty výzvy, které vyplývají ze zprávy Evropského parlamentu. Ještě jsem zapomněla paní Flotr zmínit se o sankcích. Sankce to je také něco, co je součástí těch kritik, které na nás směřují. Jak jste řekla, musí to být součástí konsistentních vztahů. Skutečně jsou arbitráže, jsou nástroje, na kterých, které se využívají. Pokud se týká té sítě expertů, zatím nevím, jestli to víte, ale převzali jsme tuto myšlenku, abychom ustavili síť na úrovni komise. Takže v současné době o tom uvažujeme, snažíme se dívat na to, jakým způsobem by to mohlo zefektivnit sankce a také vnímáme rozdíly mezi sankcemi, které jdou tak trochu všemi směry a potom těmi cílenějšími sankcemi, protože my bychom chtěli mít skutečně něco teoreticky konsistentního a systematického a tato problematika je velice specifická, musí se uspůsobovat jednotlivým konkrétním situacím. Pokud se týká těch výzev, jednak je zde ta konsistentnost, institucionální konsistentnost. Já se domnívám, že my všichni jsme vytěžili z toho, že vedeme tento dialog a myslím si, že instituce jsou poměrně otevřené k vedení tohoto dialogu s parlamentem. Zde jsme dosáhli pokroku, domnívám se, pokud se týká konsistentnosti mezi jednotlivými nástroji, tak zde také na lokální úrovni se snažíme dělat více mezi členskými státy a komisí. To samozřejmě také probíhá v radě. A pokud se týká konsistence, interní a externí, tak to je to, o čem jsem se již zmiňovala. Čím dál více se náš dialog prezentuje jako vzájemný, dvoustranný. V okamžiku, kdy se vede dvoustranný dialog, tak musíme být také schopni sebekritiky. A myslím si, že to je jedna z výzev Evropské unie, to znamená, abychom se snažili propojovat ty záležitosti tak, aby ty země viděly, že je to v jejich vlastním zájmu, aby dělali ten pokrok. Čili univerzálnost lidských práv, to je velmi důležité v tom musíme pokračovat a možná bychom měli více přemýšlet o tom, abychom vyvíjeli více úsilí také v dialogu o sociálních a ekonomických právech. Je práva, že jsme, pravda, že jsme hodně zdůrazňovali politické výzvy a to je velký výdobytek 20. století, lidská práva, ale možná, abychom pokračovali a hovořili více jazykem třetích zemí, tak bude možná potřeba více propojit ten náš projev a možná být schopni více se zamyslet i interně a přinášet dobré příklady. Můžeme například říci, vězení my také máme problémy, co se zde může dělat, boj proti mučení a tak dále, ale zde nástroje nejsou stejné a myslím si, že to je výzva pro všechny instituce, i pro parlament podívat se na to, co se děje v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Další výzvou je to, co je bilaterálnost a mnohostranost. Zde se skutečně snažíme vyvíjíme úsilí například s Latinskou Amerikou, jak se zmínil pan Obiol, protože to zná velmi dobře. Snažíme se nejméně jednou ročně s nimi vést dialog v New Yorku a také v Ženevě jsou určité společné body, ale také rozdílné body, abychom se podívali na to, jak je můžeme lépe propojit. Tam pravidelně hovoříme o tom, co se děje na národní a mezinárodní úrovni, takže na bilaterální úrovni ano, zde se snažíme podporovat eh, přístup třetích zemí k určitým dohod, umluvám a také je pro, zapojit do našich usnesení například o trestu smrti, může se to také týkat boje proti sexuální diskriminaci, boje proti násilí na ženách, usnesení, to je usnesení Rady bezpečnosti 1325 a hovoříme o tom také na mezinárodní úrovni. Myslím si, že to může vnést spoustu dobrých věcí. Vyžaduje to určité propojení, protože mentalita lidí je různá, načasování je různé a potom z institucionální hlediska to je také poněkud lidé různé tedy, ale myslím si, že pokud jde o konsistenci, tak jsme dosáhli výrazného pokroku. Jedna z výzev, které budeme muset čelit, je vytvoření priorit, mezi těmi zeměmi, protože nemůžeme dělat všechno se všemi, takže snažit se podívat na ty věci co nejefektivněji a snažit se maximálně využít toho mainstreamingu, to znamená postupovat tak, aby ti ostatní skutečně se zapojili do politik, pan del Moral se kolega a také, abychom propojili všechny, všechna ta témata, to znamená, viděli jste ty tematické pokyny, jako je trest smrti, ženy, děti, a možná je více propojit s bilaterálními strategiemi. Takže toto je také, se musí jednat poněkud příklad, případ od případu. Jedna z výzev, které budeme muset čelit, je situace nevládních organizací a tím dokončím můj příspěvek. Nevládní organizace, my je propojujeme téměř systematicky nebo zapojujeme do našeho dialogu, ať již je to dialog formou trojky nebo dialog, který vede komise s větším nebo menším úspěchem, s tím, že se snažíme stále více vést lokální dialog, ale s některými zeměmi se domnívám, že se nám to příliš nedaří, nicméně se o to snažíme. Víte, že máme ten nástroj co je také takový hýčkaný nástroj Evropské unie, to je ten nástroj pro demokracii a lidská práva, který nám umožňuje přímo spolupracovat s občanskými společnostmi. Takže domnívám se, když se na to podíváme z mezinárodního hlediska, že občanská společnost má skutečné problémy. Legislativy jsou často registrativní, prostor svobody je obtížný, nevím, co se bude dít s ekonomickou krizí, takže myslím si, že musíme na to dávat velký pozor a domnívám se, že všechny instituce, včetně parlamentu, když mají kontakty, tak musí vysvětlovat, že podpora nevládních organizací a místních, tedy lokálních organizací, to je také výzva. Vlastně procházet přes ty nevládní organizace velké, které jsou velmi efektivní, ale také podporovat je, protože mají velmi hodně problémů, ať už je to v Kongu nebo jinde. Myslím si, že to bude jedna z mnoha našich výzev. Děkuji mnohokrát za vaši podporu a jak jsem již řekla, tak jsme zcela připraveni dále vést dialog s parlamentem. Děkuji. Děkuji, paní Arno za tyto komentáře a za analýzu, kterou jste provedla, která je zcela jasná a v mých očích zcela relevantní. Nyní dávám slovo paní Kionka. Kionka êtes... Takže vy jste zde zástupkyně pro lidská práva pana Solany. You, <clears throat> do... Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že spíš ale by nyní měl promluvit někdo za předsednictví za radu. si vous voulez. Ano, tak jestli chcete, tak prosím paní Dula. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, také poděkovat eh, své kolegyni za Evropskou komisi, která udělala skvělý přehled eh, hlavního vývoje ve všech třech oblastech, které jsou řešeny ve zprávách Evropského parlamentu. Skutečně považujeme tyto zprávy za nesmírně důležité a Rada spolu s komisí se snaží dále pracovat na propracování většiny těchto doporučení. Ráda bych zdůraznila některé klíčové body. V těchto pravděpodobně dvou zprávách, protože Komise vám již poskytla celkový přehled doporučení, které jsou součástí je zprávy o doložkách o lidských právech, což je také odpovědnost pro komisi, která musí implementovat eh, tuto doložku a musí také vyjednávat eh, v dohodách. Obecně bych chtěla opět zúraznit, že Rada bude pracovat v rámci šesté legislativy v této oblasti politiky lidských práv. Rada spolu s Evropským parlamentem sdílí eh, to, že je nutné neustále zdůrazňovat a učinit transparentní politiky v oblasti životní, eh, lidských práv. Musíme zjistit větší koherentnost v politikách, která se zabývají otázkou lidských práv a také s ohledem na větší důraz eh, demokracii. Lidská práva a demokracie jsou pro nás jedním cílem který bude ve středu našich politik, aspoň tedy z hlediska naší pracovní skupiny. Co se týče důležitosti postihů, ráda bych nanesla několik bodů. Klíčový princip restriktivních eh, sankcí a postihu musí eh, být brán právě v ohledu lidských práv a Evropská unie musí aplikovat podle mezinárodního práva. Lidská práva mainstreaming, se neustále posiluje v rámci Evropské unie, takže mi dovolte, abych vás ujistila, že tato dimenze je vzata v úvahu. Nicméně měli bychom opět zdůraznit, že sankce nejsou implementovány jenom kvůli lidským právům, ale také z řady dalších důvodů například eh, mezinárodní bezpečnost, eh, to jsou klíčové zájmy, chceme posílit bezpečnost Evropské unie, také to udržování míru a tak dále. Čili dále jsou tady cíle mezinárodní spolupráce. Čili naše skupina se zabývá aspektem lidských práv s ohledem na restriktivní opatření. My jako pracovní skupina budeme dále pokračovat eh, v tom, co zahájilo francouzské předsednictví. Chceme připravit další pracovní skupinu rady, další úrovně rady, kde budeme dělat hodnocení situace eh, v oblasti lidských práv v konkrétních zemích. To se týká především Uzbekistánu a budeme pracovat eh, na hodnocení aspektů lidských práv a restriktivních opatření v případě Běloruska, Barmy eh, v rámci našeho dalšího setkání, které se odehraje příští týden. Dále, když budeme v úvahu úlohu občanské společnosti v daných zemích a také eh, otázku jiných aktérů, nejen tedy hodnocení ze strany ministerstev pro zahraniční věci. Také bylo řečeno, že úloha občanské společnosti v daných zemích je velice důležitá. To je zdůrazněno i v rámci našeho předsednictví. Chceme ale pokračovat v celé řadě aspektů. Čili to je věc, která již existuje ve všech dialozích a ve všech krocích rady, to znamená otázka partnerství občanské společnosti, dodržování lidských práv. Takže zrazili jsme, že ty sankce jsou uvolovány nejen z důvodu lidských práv. Je také dobré říci, že úloha naší skupiny a vůbec otázka lidských práv je součástí mnohem komplexnějšího obrázku a pochopitelně my jsme odborníci na lidská práva, takže my se snažíme neustále prosazovat tyto otázky, neustále je zdůrazňujeme, ale je to pouze součást mnohem komplexnějších vztahů eh, s tou danou zemí. Co se týče postihů, je myslím také na místě říci, že Rada se váží podpory ze strany Evropského parlamentu, že existují velice cílené postihy, protože musíme mít také na mysli humanitární situaci a dopady na občany, lidi, kteří E, žijí i v sousedních zemích. Dovolte mi, abych také přivítala skutečnost, že Evropský parlament je připraven nanést toto téma chce hovořit eh, také s delegacemi z jiných eh, parlamentů, což je velice důležité pro úspěch, eh, aby Evropská unie měla větší dopad, aby Evropská unie měla možnost vysvětlit jednotlivým aktérům, partnerům v celém světě, jakým způsobem a jak jednotlivé politiky eh, do sebe zabudovávají ten aspekt demokracie a lidských práv. Já si myslím, že je také užitečné říci několik slov o dialozích, protože předsednictví se velice zapojilo do jednotlivých dialogů, především těch, které jsou vedeny kohom eh, ve formě trojky, včetně strukturovaných dlouhodobých dialogů, které Evropská unie vede už delší dobu s, například s Ruskem, s Čínou, ale také s jinými zeměmi. Jsou tady také důležité dialogy eh, se zeměmi ze střední Asie. To jsou dialogy, které budou zahájeny pod záštitou ehm, českého předsednictví. To budou dialogy s třemi kavkazskými zeměmi. Chtěla bych říci, že někdy velké dialogy, jako například dialog s Čínou, s Ruskem, poutají hodně pozornosti. Zapoje se do nich celá řada politiků, Evropský parlament, eh, občanská společnost, ale velice často jsme svědky toho, že ty méně atraktivnější dialogy eh, zajistí mnohem větší pokrok, protože Uh, Omlouvám se, vypadává mikrofon. Někteří partneři se mnohem více zapojí, chtějí zajistit skutečný úspěch, chtějí zajistit eh, skutečný otevřený dialog s Evropskou uní. Naše skupina také věnuje pozornost eh, periodickým hodnocením v oblasti dialogu o lidských Eh, právech. Ty dialogy se nehodnotí všechny stejným způsobem, ale vždy zdůrazňujeme, že je důležité mít skutečnou diskusi, musíme si připravit eh, program, abychom zajistili další pokračování, abychom zhodnotili stávající situaci v té dané zemi, zdůraznili důležité body, to, co je skutečně relevantní v tu dobu, kdy ten dialog bude veden. věnujeme také pozornost eh, následným akcím po proběhnutí dialogu. Evropská komise připravuje tabulku témat, která musí být sledována a my pracujeme na následnosti kroků v rámci jednotlivých kol dialogů prostřednictvím našich misí, které působí v jednotlivých zemích. Myslím, že to je důležitý aspekt. Takto dialogy budou užitečné a efektivnější v tom konečném důsledku. Veronika Arnos také zmínila úlohu občanské společnosti. Z našeho pohledu je to zcela zásadní. Chceme zajistit setkání se zástupci občanské společnosti z konkrétních zemí, abychom podpořili nejen otázku lidských práv, ale jak říkala zástupkyně komise, ta protistrana to často nepřijímá. Je to něco, co chceme zajistit, co je pro nás klíčovou otázkou, protože dialog musí být skutečně obousměrný, Nesmí to být pouze otázka úřadů, institucí, ale také dialog musí probíhat na úrovni občanské společnosti a také musí probíhat eh, mezi občanskými společnostmi eh, jak Evropské unie, tak eh, té dané země. Děkuji mnohokrát. Děkuji, máme to štěstí, že jste s námi budoucí předsedkyně KOHOM, paní Amerkolt a chtěla bych vám dát slovo, protože nakonec vy potom budete zajišťovat kontinuitu v každém případě alespoň za Evropský parlament. Pokud jde o tu praxi a postupy, které jsme realizovali během tohoto legislativního období, mezi, pokud jde o lidská práva, takže vám nyní dávám slovo. Madam Chair, thank you and... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem rád, že mohu být na tomto zasedání. Jakožto budoucí předsednictví mohu říci, že se těšíme na spolupráci s vámi v tomto roce a pokusíme se zajistit kontinuitu této debaty. Jak tady bylo řečeno, Eh, jménem rady ta podstata zůstane a my bychom rádi dále pokračovali v tomto dialogu. Vy, paní Kionka, chcete k tomu ještě něco dodat? Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik eh, krátkých poznámek k tomu, co eh, bylo řečeno za předsednictví rady a za komisi. Ustanovení o lidských právech tady bylo zdůrazněno, že jsou to eh, zásadní eh, ustanovení, pak jsou méně zásadní a eh, to nyní bude vstupovat do koreperu do druhého kola a myslím, že kolegyně nebo můj kolega tady k tomu něco řekne více. Ke zprávě Valenciano tak především eh, k pozitivnímu posouzení pana Objelse. Já souhlasím, já myslím, že eh, skutečně z této zprávy vyplynulo mnoho dobrého, eh, včetně z debat o doporučeních této zprávy. K ním patří série vzájemného informování, mezi komisí, sekretariátem rady a vybranými poslanci z tohoto výboru. A já mohu jen vyslovit přání, aby do budoucna projevilo zájem více poslanců, eh, jak eh, pokud se týče těchto důvěrných předávání informací, tak i veřejných slyšení které se odehrávají v souvislosti před a po eh, dialogě. Eh, možná eh, se zdá, že mm, jenom velice málo poslanců se zajímá o tuto problematiku. Rádi bychom viděli větší zájem a myslím si, že tady skutečně je co zlepšovat. Pan Obiol dále zmínil nejrůznější části této zprávy, kde se hovoří o potřebě interinstitucionální lojalitě, možná budování mostů mezi jednotlivců, jednotlivci. Ehm, já jsem měl takovou individuální setkání s paní Montesquieu a myslím, že eh, mohu říct, že jsme velice rádi, že tato eh, zpráva byla schválena, že se tady hovoří o potřebě více personálu eh, pro eh, Evropskou unii, což je vlastně souvisí s budováním kapacit. Eh, já jsem ráda děkuji vám za to, že to v té zprávě zaznělo. Pokud se týče těch dialogů, moji kolegové z komise mi připomněli, že je třeba také upozorňovat na to, že ano, máme pokyny o tom, jak vést dialog, zejména v oblasti lidských práv. A dále máme ještě další různé příručky a pokyny, eh, které se týkají eh, našich konzultací a jiných dialogů se třetími zeměmi. Tady stojí za zmínku to, že Eh, poslední dvě předsednictví nebo v jejich mandátu eh, jsme eh, se rozhodli tyto pokyny přepracovat. Zaměřili jsme se například na ty středomorské pokyny a uvažujeme o tom, jak vydat skutečnou fyzickou příručku. To bude předmětem jednání předsednictví březnu jsou to záležitosti, které byly v radě upravovány v několika posledních měsících. Pokud se týče sankcí, já souhlasím, paní Flotre, že tato zpráva byla přijata velmi nedávno, čili zatím je eh, obtížné nějakým způsobem měřit či hodnotit činnosti za těch několik málo měsíců. Chci ovšem říci, že poněkud bych se bránila podporování eh, názoru, že jakási ultimativnost je příliš silnou součástí tohoto systému. Eh, ono je to všechno také o politických eh, rozhodnutích a rozhodnutích v radě. My tady nevytváříme jakýsi stroj a politická rozhodnutí tady skutečně musí hrát svoji roli. Já myslím, že to je pro tuto chvíli všechno. Děkuji. Děkuji. Takže já si myslím, že to všechno je v mé zprávě, že to můžete přečíst. Tak nyní se táži členům podvýboru, zda se chcejí vyjádřit pan Anjoleto nebo pan Obiols. Chcete nějak reagovat na to, co zde zaznělo ze strany komise a rady? Pane Anjoleto, prosím. Sì, eh, volevo innanzitutto ringraziare la Commissione perché mi sembra che sia... Já bych eh, chtěl především začít poděkováním komisi za úsilí o to, aby eh, nám tady poskytly podstatné informace. Eh, možná, že by bylo dobré se podívat do toho dokumentu, který je zde připojen a týká se jednotlivých eh, situací. Eh, k tomu, co řekla rada, mm, upřímně řečeno nevím přesně, co mám odpovědět. My skutečně musíme pracovat eh, na lidských právech, demokracii, spolupracovat, je třeba, aby probíhala výměna a tak dále. To jednoduše, prostě to, to skutečně víme. Eh, my jsme, my jsme eh, toto dali před několika lety jako otázky do eh, soutěže pro školní děti a oni vlastně se v tom taky vyznali v této, na této úrovni. Otázka je prostě, jak vytvořit určité struktury, něco konkrétnějšího a tady to je de facto na radě, protože rada má jaksi Eh, exekutivní moc tady. A my jsme vlastně nedostali žádnou pořádnou odpověď, eh, třeba ani ne k té první otázce, to je eh, článek 96, možnost jednostranného pozastavení dohod mm, nebo zahrnutí těch podvýborů pro lidská práva. Čili tady skutečně nezazněla otázka, odpověď na otázku. Komise zmínila problémy, o nich je možné diskutovat eh, celkem účelně, ale eh, já musím říci, že pokud jsme na tom tak, jak to tady vypadá, tak k tomu bych řekl ještě jednu poslední věc. Ta výroční zpráva o stavu lidských práv, eh, to nebylo takový ten přístup případ od případu. Eh, tady to mm, předsednictví eh, si vlastně vybralo tři země, které tam hodnotilo. Ale my tady máme Eh, jiný problém. Eh, existuje určitá obecná architektura v oblasti, v oblasti lidských práv a otázka je, zda tato architektura nám umožňuje dosávat pokroku. Jestli můžeme nějaká ustanovení sformalizovat a učinit závaznými. Eh, prostě nic nefunguje automaticky, ale my potřebujeme dosávat pokroku. Ale bohužel mm, nedostalo se nám skutečně jich odpovědí ze strany rady, ať už se týče toho článku 96 a ty odpovědi nemáme teď a pravděpodobně je nedostaneme ani za pár měsíců. Čili já musím říci, že eh, mě naprosto neuspokojila odpověď rady. Já bych skutečně, pokud paní předsedkyně souhlasí, eh, rád písemně podložil, tedy eh, respektive dostal písemné odpovědi na tyto konkrétní otázky, poněvadž ty musí být konkrétnější. Ale to my jsme udělali, pane Aňole, to my jsme požádali komisi a radu, aby nám písemně odpověděla. Je to dokumentované, máme zde tabulku od komise, ale nic od rady, takže uh, Doufáme, že nyní bude mít eh, Rada přesnější údaje k odpovědi také na základě doporučení z těch našich tří zpráv. Pane Obiols, ne, nechcete se vyjádřit? Dobře, tak děkuji. Domnívám se, že tímto můžeme ukončit eh, náš program, protože nemůžeme k tomu asi více říci. Takže v každém případě děkuji Evropské komisi, děkuji zástupcům rady, děkuji paní Kionka za to, že zde přišli a vyjádřili se k problematice. Děkuji.